Sì. pensato che c'è. so I'll just do it. Dear colleagues, I'm starting... Kolegové, zahájíme zasedání. Právě jsem zahájila zasedání. Máme tady hosty z Rakouska, ti by si měli sednout. Kolegové, musíme začít, protože máme nabitý program. Ráda bych přivítala všechny, kdo přišli a na úvod bych chtěla navrhnout několik změn v pořadu jednání na žádost příslušných kolegů. Nejprve bych chtěla požádat, jestli bychom mohli bod číslo 7, což je stanovisko Oldřicha Vlasáka, k uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, abychom to vzali před bodem 5 pořadu jednání, to znamená ve 4 hodiny odpoledne. A to znamená, že stanovisko Sofie Okony o jednotném trhu přijde hned po bodu 7 a druhá změna se týká zítřejšího pořadu jednání. Vezměte prosím na vědomí, že hlasovat se bude o půl hodiny dřív, to znamená, že zítra se bude hlasovat v 10.30. Přineste si prosím karty. Přijďte v 10.30, bude to hned po výměně názorů s komisařem Johannesem Hánem. A potom bod číslo 12 pořadu jednání přijde po bodu 16. To znamená, že o Rumunsku, o cestě do Rumunska budeme mluvit na konci zítřejšího zasedání, pokud budete souhlasit s navrhovanými změnami a pokud nemáme žádné další žádosti, pak je návrh pořadu jednání schválen a můžeme přejít k bodu číslo 2, což je schválení zápisu z 30. listopadu a 9. prosince. A zápis byl jako obvykle rozeslán, je k dispozici a oba zápisy budeme považovat za schválené do konce našeho zasedání, pokud v průběhu zasedání nikdo neznese žádnou námitku. Nyní mi přešla k bodu číslo 3 na pořadu jednání, což jsou má sdělení, sdělení předsedkyně. Na úvod bych chtěla říct, že dnes tady máme skupinu hostů. Jsou to vzácní hosté, které pozval Sean Kelly. Jsou to mladí lidé, jsou to studenti z univerzity v Limeriku a z Korku. Hosty obvykle vítáme potleskem, takže bych vás požádala, abyste udělali totéž. A také bych ještě oznámila jednu věc, je velmi důležitá pro práci našeho výboru a pro budoucnost politiky soudržnosti. Chtěla bych vás informovat, zvlášť ty z vás, kdo nejste členy výboru šu, že ve čtvrtek 10. února od 9 do 12.30 v rámci výboru šu proběhne setkání k politice soudržnosti. Budeme tedy ve výboru ŠUA mluvit o všech záležitostech, které jsou podstatné pro budoucnost naší politiky. Bude tam komisař Hahn, bude tam řada řečníků, budou mluvit koordinátoři, ale také ti z vás, kdo by si chtěli vzít slovo, kdo by se chtěli zapojit do této debaty, by se měli připravit a využít všechny dokumenty, které schvalujeme jako stanovisko výboru REGI. Bude to velice důležité setkání, velice důležitá diskuze, protože ovlivní také stanovisko výboru ŠUR k naší politice. A nyní bych ráda přešla k bodu číslo čtyři na pořadu jednání, což je zpráva, kterou připravil Miloslav Mikolášik a týká se provádění programů politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. Miroslav také pro tuto výměnu názorů pozval člověka, který se už celá léta konstruktivním způsobem podílí na utváření politiky soudržnosti, je to Johannes Rozbacher, ředitel Rakouské konference pro územní plánování při spolkovém kancelářství ve Vídni. A nejprve bych dala slovo Miroslavu Mikolášikovi, aby nás seznámil s celou zážitostí. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Mám velkou radost, že vás mohu seznámit s touto zprávou. Já doufám, že proběhne dobrá debata o tomto textu a že bude přijat. Velice povzbudivé bylo stanovisko stínových zpravodajů ze všech politických klubů. Byli velmi nápomocní, velice pozitivně naladění vůči mým prvotním myšlenkám a proto bych se s vámi podělil o to, co jsem si připravil na dnešek. A jak už říkala paní předsedkyně, Danuta Hybnerová. Máme tady také hosta z Rakouska, který je skutečným odborníkem v tomto oboru. Bude to tedy taková kombinace informací. Zveřejnění sdělení komise s názvem Politika soudržnosti strategická zpráva z roku 2010 o provádění programu na období 2007 až 2013. Stejně jako pracovní dokument komise dokládají, jaké jsou výsledky provádění politiky soudržnosti v programovacím období 2007 až 2013. Evropský parlament má tedy první příležitost analyzovat a vyhodnotit proces provádění operačních programů, který započal v roce 2007. Současně máme také příležitost vyjádřit stanovisko Evropského parlamentu k tomu, jak si členské státy vybraly priority v oblasti vynakládání prostředků. Můžeme upozornit na oblasti, kterým se musíme víc věnovat. A také se můžeme zamyslet nad tím, jak k provádění přistupuje komise, i co se týče strategických zpráv. Tato zpráva se zaměřuje především na provádění programů v současném programovacím období a také na podávání strategických zpráv. Obsahuje ovšem také určité informace pro debatu o budoucnosti politiky soudržnosti. Za prvé, provádění programu. Krátce. Finanční objem zvolených projektů, tak jak byl ohlášen, je 93,4 miliard eur, což představuje víc než 27 prostředků Evropské unie, které jsou na toto období k dispozici. V průměru členské státy dosáhly určitého pokroku, můžeme ho považovat za přiměřený, vzhledem k tomu, že došlo k velkému zhoršení sociálně hospodářské situace v roce 2008 a 2009 v důsledku globální krize, ale také v důsledku reform politiky pro období 2007 až 2013. Nicméně některé členské státy zaostávají, zatím evropským průměrem 27%. A pokrok se velice liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých tématech. S tím, že asi 40 platí pro 9 členských států a pod 20 u čtyř členských států. V průměru máme tři cíle konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a také evropská územní spolupráce. Totež platí také pro výběr kategorií, které vyčlenuje Lisabonská smlouva. 63 miliard eur údajně bylo celkově přiděleno na projekty, které souvisejí s Lisabonskou smlouvou. Na základě příslušných údajů se domnívám, že potřebujeme větší úsilí v určitých oblastech. Zejména pokud jde o posílení výsledků v oblasti provádění programů, musíme se vyhnout zbytečným spožděním, musíme zajistit větší finanční kázeň a v neposlední řadě musíme také navýšit synergie s dalšími politikami Evropské unie. Výběr a provádění projektů je třeba urychlit především v oblasti železnic, také co se týče určitých investic do energetiky a životního prostředí, v digitální ekonomice, v sociální oblasti, budování kapacity a tak dále. Musíme také mít na zřeteli skutečnost, že provádění programů je průběžným a dynamickým procesem, který stále ještě můžeme ovlivnit. A to tak, že zjistíme, jaké nedostatky se projevují v celém procesu a ve všech oblastech, kde potřebujeme reformy. Především musíme zdůraznit osvědčené postupy, protože to může pomoct ostatním, aby zvýšili efektivitu. Zpráva proto vyzývá členské státy, aby se vypořádali se spožděními, aby investovali prostředky z Evropské unie a aby zpracovali účinnější akční plány, které povedou ke kýženým výsledkům, tak jak byly odsouhlaseny. Za druhé, strategické zprávy. Strategické zprávy představují nástroj, který umožňuje strategickým způsobem vyhodnotit tématický rozměr politiky soudržnosti na základě konkrétních důkazů, které poskytují členské státy. Strategické zprávy představují také vyhodnocení procesu, který právě probíhá a to proto, že k tomu dochází v průběhu programovacího období s tím, že bychom si uměli takovou představu o tom, jak to celkem vypadá v členských státech, jak postupují při plnění cílu Evropské unie. A měl by to být také dobrý základ pro vylepšení výsledků. Proto bych rád zdůraznil určité dobré osvědčené postupy. Je dobré vyzdvihnout osvědčené postupy, které mohou přispět k lepší kvalitě podávání zpráv a povedou k tomu, že jednotlivé zúčastněné strany členských státech vezmou celou věc za svou. Takže hlavní osvědčené postupy ve strategických zprávách představují využití hlavních ukazatelů, podávání zpráv o výstupech a výsledcích, podávání zpráv o synergiích mezi národními politikami a politikami Evropské unie, organizace veřejných debat a konzultací se zúčastněnými stranami, předkládání zpráv národním parlamentům, aby se mohly vyjádřit, a zveřejňování zpráv na vládních webových stránkách. Jak vidíte, snažil jsem se být stručný samozřejmě, protože já doufám, že proběhne dnes dobrá debata, takže se blížím k závěru, ještě předtím, než dáme slovo našemu hostu. Dle mého názoru Strategická zpráva za rok 2010 bude určitou motivací k vylepšení provádění programů politiky soudržnosti, tak jak probíhají teď, a které se teď nacházejí asi v polovině období. Mělo by to také znamenat, že se lépe poučíme z jednotlivých politik, abychom lépe optimalizovali dopad politiky soudržnosti, abychom přispěli k debatě o budoucí architektuře politiky soudržnosti. Na závěr bych řekl, že se domnívám, že bude pokračovat spolupráce, budeme konstruktivní a pokusíme se přispět k vysoké kvalitě strategické zprávy za rok 2010. Tolik z mé strany, mnohokrát děkuji za pozornost. Dobrý den. A rád bych bez dalšího představil našeho hosta, kterým je pan Johannes Rosbacher. Johannes Rosbacher sedí tady na pravé straně. Můžete se postavit, pane Rozbachere? Ano, možná, děkuji vám. A pan Rozbacher, mnohokrát děkuji, nám řekne, jak říkala paní Hibnerová, naší, naše paní předsedkyně, ona už ho zná z doby, kdy byl rakouským zástupcem v Bruselu, dokonce dvakrát. Než byl ředitelem regionální územní agentury v Dolním Rakousku a byl také federálním zástupcem ve federální komoře, byl rakouským zástupcem na evropské úrovni. A nyní je také členem Rakouské konference pro územní plánování, je tam ředitelem. Máte slovo, pane Rozbachere, mnohokrát děkuji za to, že jste přijel a těšíme se na vaše vystoupení. Děkuji. Dankeschön. Ähm, danke, Frau Vorsitzende. Guten Tag, äh, werte Abgeordnete. Dobrý den, děkuji. Dámy a pánové, bohužel omlouváme se, máme opravdu technické problémy, protože mikrofon pana mluvčího v tuto chvíli nefunguje. Please, I hope so. <laughs> So, noch ja, jetzt ging das besser. Tak ještě jednou, teď to vypadá, že to funguje lépe. Děkuji, dobrý den, dobrý den, paní předsedkyně, dobrý den, dámy poslankyně, pánové poslanci, vítám také všechny zástupce rady. Jsem velmi rád, že po pěti letech jsem se vrátil do tohoto místa. Tehdy jsem samozřejmě měl trošičku jinou funkci. Tehdy jsem eh, v podstatě spolu rozhodoval o nebo v rámci těch finálních rozhodování o nařízeních a jiných právních aktech. Já si ještě pamatuju na paní Krech, na pana Nislernoje, viděl jsem tady i paní Schröder, jsem velmi rád, nicméně, že mnoho z těch mých bývalých kolegů tu zůstalo. Byl jsem pozván proto, abych trošičku pohovořil o tom, o čem jsme debatovali eh, v té době, to znamená o těch našich strategických přístupech a postojích. Eh, budu hovořit tedy, co se stalo od té doby, jak ta situace se vyvíjela. Takže co se týče, co to, co se tedy týče těch strategických zpráv, tak mám tady ještě několik průsvitek, na kterých eh, vám řeknu něco k té současné situaci budu hovořit o všech 27 českých členských státech, ale hlavně tedy o tom vlastním mém státu. Rakousko je poměrně malou zemí, má 4,8 milionů obyvatel a 84 tisíc eh, kilometrů čtverečních a většina našeho území je neobydlená, protože mm, tam máme hory. Eh, naše republika sousedí s osmi různými státy a je rozdělená na devět spolkových republik. Vidíte, že většina naší země je teď tady eh, naznačena nebo v modré barvě. A to si myslím, že trošičku odpovídá té evropské tradici a jenom tady ten kousíček je červený. Co se týče těch strukturálních fondů, tak my máme národní strategii a 21 operačních programů. Na všechny tyto programy máme necelých 1,5 miliard euro, což představuje přibližně 0,4 eh, celkového množství z evropských fondů pro 27 eh, členských států. Dva programy jsou pro sociální fond, 10 programů se týká hlavně těch eh, teritoriálních eh, programů a máme také několik přeshraničních programů. A vidíte, že i přesto, že jsme malou zemí, tak eh, máme spoustu operačních programů a proto potřebujeme také nějakou komplexní celkovou strategii a také dobrou spolupráci. to, co dostáváme v podstatě na tyto programy, odpovídá 0,08 HDP našeho státu. Tak a teď, když budeme hovořit o tom vývoji, co se stalo nového? Máme nové pokyny pro politiku soudržnosti na evropské úrovni, máme také národní strategie v členských státech, abychom mm, se nepletli, tak strat.at eh, tedy představuje ten strategický plán nebo strategickou zprávu pro Rakousko. Také máme strategické zprávy pro roky 2009 až 2012 plus pro období od roku 2009 až 2012 a poté také každoroční zprávy na programové úrovni. A potom máme tedy ještě tady různé další e, investice, ale k těm se ještě vrátím. My jako všechny ostatní členské státy jsme vypracovali naší výroční strategickou zprávu. Já jsem ji e, přinesl sem, pokud byste kdybyste někdo měl zájem a chtěl se na ní podívat, mám ji také v elektronické formě v angličtině. A co se týče těch jaksi hlavních eh, témat nebo předmětů této zprávy, tak hovoříme tady o 22% splněných závazků, což by se na první pohled mohlo vypadat jako mm, velmi malý procentuální podíl ale já musím říci, že co se týče implementace těchto velmi komplexních problémů, tak ty si samozřejmě vyžadují spoustu času. To prostě nemůžete zrealizovat eh, z jednoho dne na druhý. To znamená, že ta, ten podíl implementace v podstatě je velmi dobrý a v posledních několika měsících se dokonce ta míra té transpozice těchto programů eh, zdvojnásobila. Takže si myslím, že si vedeme dobře. Dalším zjištěním bylo také to, že se to celkové zaměření trošičku více eh, přesunulo na podniky, na podporu podniků. To jistě souvisí také s hospodářskou krizí eh, trošičku se snížily eh, investice do výzkumu a inovativní projekty a výzkumné projekty, nicméně se snažili eh, najít ty zdroje z jiných programů. Rakousko je relativně der, eh, bohatou zemí a je pravda, že velmi často se stává, že když eh, se v podstatě rozjíždějí nějaké velmi komplexní projekty, tak eh, to v celkové financování se v podstatě ehm, k tomu financování dochází z národních prostředků, pouze z národních prostředků. Je to tak jednoduše, ehm, je to snadnější. Tak, Eh, dále také byla vypracována zpráva týkající se budoucí vize eh, v souvislosti s hospodářskou krizí. To znamená, co je třeba udělat pro to, abychom se, vypořádalo, eh, abychom se vypořádali s krizí. My jsme v podstatě v té naší zprávě nebo v tom naším, eh, v našem návrhu hovořili o tom, že nejde o to nějak zásadně změnit naše strategické národní programy, je třeba jenom trošičku eh, té dané situaci přizpůsobit. To znamená, bylo třeba se zaměřit trošičku více na ten aspekt strategického plánování bylo třeba trošičku zvýšit vizibilitu těch programů, což je samozřejmě velmi složité, když máte malé, málo peněz, ale na to se ještě podíváme. Eh, dále jsme hovořili o tom, že je důležité hodně podpořit rozvoj venkova, výzkum, inovace. Eh, hovořili jsme také o tom, že je třeba využít lépe sociální fond. Také jsme hovořili o tom, že je velmi důležité zdůraznit důležitost zjednodušení. I tady si myslím, že jsme udělali velký pokrok a mm, šlo tedy jaksi o různé e, plošné investice, jednoduše zjednodušení těch e, způsobů nebo postupů, postupů financování. A já si myslím, že to začalo fungovat i v dalších členských státech a že všichni s tím mají velmi dobré zkušenosti. Tak, co jsme se naučili? Ze začátku možná někteří z nás byli skeptičtí k těmto programům, hlavně k tomu národnímu strategickému plánu. Nicméně, eh, naučili jsme se mnoho. Bylo to v podstatě poprvé, kdy jsme prováděli takovou celoevropskou strategii, součástí níž byla i politika soudržnosti. Já tady hovořím o Lisabonské smlouvě. Myslím si, že nám pomohla v podstatě ubírat se tím společným směrem. Myslím si, že eh, to přineslo více transparentnosti, Myslím si, že v podstatě tady došlo k lepší koordinaci všech členských států. To znamená, že všichni museli říct, do jakých oblastí, přesně do jakých priorit chtějí investovat. A to si myslím, že bylo eh, pro nás všechny velmi užitečné, protože se spousta činností mohla lépe skoordinovat. Nicméně, samozřejmě, tyto strategické zprávy nejsou řešením pro všechno. I tyto zprávy mají svá omezení a své problémy. Například pokud se ve zprávě dočtete, že zpráva komise nehovoří o žádných eh, oblastních rozdílech, eh, že tady neuvádíme žádné, žádná srovnění, srovnání, žádná měření. Eh, jednoduše jedna zpráva nemůže obsáhnout všechno. Spousta věcí se také nedá měřit. Nicméně si myslím, že zde dochází k velmi dobré kombinaci důležitých nebo řekněme významných uh, ukazatelů a co se týče nějakého jaksi hlubšího měření nebo celkového srovnávání, to jsem si jistý, že tomu se budeme moci věnovat i v budoucnosti. My jsme si řekli, že jsme se tedy k něčemu zavázali a proto se budeme snažit z toho co nejvíce vytěžit a všechny naše činnosti se budeme snažit také eh, zmonitorovat a vyhodnotit. Důležité pro nás byl, nebo důležitým byl pro nás ten princip dobrovolnosti. A na stránce 47 je ten princip ještě daleko lépe popsán. Pokud byste měli zájem, můžete si, ty, můžete si ty, to tam přečíst. Šlo o to v podstatě Eh, spojit nebo zajistit, aby politika soudržnosti byla zohledňována na všech úrovních a aby se stala součástí eh, rozhodovacích procesů a jednání eh, na všech úrovních, aby tedy byla zohledňována při strategickém plánování. My jsme se například snažili udělat všechno proto, aby na různých úrovních, na různých jaksi veřejných setkávání nebo konferencích eh, docházelo k také k debatám o této politice a to samozřejmě s odborníky. Co se týče budoucnosti, jak jsem již říkal, pro Rakousko pro nás tato práce byla velmi důležitá, protože jsme chtěli vědět, jak vůbec tato meziúrovňová spolupráce bude fungovat. V návrzích komise se dočtete o typko, což je Development Partnership Contact, což je, kon, což je koncepce, o které se samozřejmě více dozvíte ze zprávy komise. Já si myslím, že to nejdůležitější je být při tom strategickém plánování co nejrealističtějšími. Musíte vědět, co budeme moci zrealizovat a co ne. A to platí jak pro zprávy, tak pro různé strategické plány. A to bych rád zdůraznil také v souvislosti s finančními prostředky, protože velmi často dochází k tomu, že Eh, ty plány jsou nerealistické. Velmi často člověk chce, aby ty zprávy byly vypracovány buď to co nejrychleji, anebo co nejdříve, ale tyto dvě věci nejsou vždycky slučitelné. To znamená, že se musíte rozhodnout, zdali budete chtít mm, mít ty co nejkvalitnější zprávy, anebo pokud vám, nebo zda vám půjde o to, že chcete tu zprávu co nejrychleji. Protože pokud chcete vypracovat nějakou dobrou strategickou zprávu, no tak se musíte smířit s tím, že to bude trvat minimálně půl roku. My u nás radši hovoříme o koordinaci než o integraci, protože integrace je vždy Eh, závislá na takovém tom rozhodování ze zhora, zatímco koordinace eh, se v podstatě odehrává na té stejné úrovni pro všechny. Dovolte mi, abych byl na závěr trošičku cynickým. Já tady hovořím o dopadech, ale také o výsledcích. Moje eh, mateřština má samozřejmě spoustu slov, ale v naší e, mateřštině nemáme žádný překlad pro slovo outcome. To znamená, že když hovoříme o, o pojmu outcome, tak jednoduše nevíme, co si pod tím máme představit. A ve chvíli, kdy pracujete s takovými koncepcemi a, a kterým v podstatě ani nerozumíme, neumíme si e, pod nimi nic představit, tak chci říci, že, že to v podstatě tu naší práci brzdí. To znamená, že ve chvíli, kdy my budeme chtít pracovat efektivněji, tak bychom se měli dohodnout na nějaký nějakých slovech, koncepcích a pojmech, které budou přeložitelné a pochopitelné pro všechny členské státy. Myslím si, že bychom občas měli být trošičku méně vědeckými, neměli bychom to občas tolik přehánět a snažit se být co nejrealističtějšími. Děkuji. děkuji. Johannesi, nyní máme několik minut na rozpravu a první se hlásí pan Markus Pípr. Nebo nejprve zpravodaj? Ano, tak nejprve pan Mikolášek a poté Markus. Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěl bych vám všem poděkovat a chtěl bych poděkovat za jménu eh, před eh, prezentujícímu. Chtěl bych vás všechny ještě ujistit, že ještě předtím, než přikročíme k rozpravě, tak jak jsem již řekl na začátku, tak chci říci, že jsem velice otevřený vůči všem vašim návrhům. Bohužel jsem si asi špatně přečetl časový rámec pro tuto zprávu, kterou máme, takže lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. února. 4. února tedy. A já doufám, že do té doby tedy se objeví určité pozměňovací návrhy. Já rovněž některé předložím, protože jak asi víte, tak v té zprávě jsme omezeni, co se týče počtu slovů. Je to asi 3500 slov, které můžeme maximálně použít do té zprávy, čili i já ještě předložím některé pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že to zlepší kvalitu celého textu. Chtěla bych vás také ještě všechny vyzvat, abyste předložili své vlastní pozměňovací návrhy a jsem si jistý, že se nám podaří nalézt dobrý kompromis a kompromisní řešení jsem také připraven vzít v úvahu všechny kvalitní pozměňovací návrhy, které předložíte. Pozměňovací návrhy budou 20, do 21. února přeloženy. Ve výboru Regi budeme hlasovat 21. nebo 22. března. A Vzhledem k tomu, že v Dubnu se bude na plenárním schromáždění schvalovat velký počet legislativy, tak to vypadá, že náš text se dostane na plenárku až v květnu, až na té květnové štrasburské plenárce. Tak to tedy vypadá ještě jednou časový harmonograma. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji Miroslave. Ty jsi vlastně řekl to, co jsem měla říci já, čili jsme ušetřil práci ale ještě tě opravím přece jenom. Ta, ta lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. února. Nyní tedy um, bych chtěla ještě požádat o slovo stínového zpravodaje, ten vystoupí jako první a poté teprve Markus. Takže nejprve začneme stínovými zpravodajemi a pak, eh, takže první eh, paní Rika, nebo nejprve Rika Maner a poté Markus, pokud se tedy toho pořadí nechcete vzdát. Onnitella raportin laatia erinomaisesti. Paní předsedkyně, v první řadě bych ráda já, já... V tomto textu si myslím, že jsou zahrnuty všechny nejdůležitější aspekty. Uh, já jsem velmi ráda za to, že jsme si zde mohli také vyslechnout tuto prezentaci. Tady hovoříme o financování a o implementaci projektů regionální politiky. Myslím si, že to hraje velice zásadní roli a je také důležité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 Je velmi pozitivní, že se začaly vypracovávat národní zprávy, ale bylo by velmi důležité, kdyby se nám podařilo tyto národní zprávy více harmonizovat, abychom také byli schopni porovnávat národní ukazatele, abychom všichni mohli také dojít ke společným výsledkům, které budou jasné a jednoduše zdokumentovatelné. každém případě se nám nikdy nepodaří zhodnotit všechno nebo změřit všechno. Omlouváme se, měli jsme technický problém s eh, mikrofonem. Kromě toho naše politika potřebuje neustále užší a užší spolupráci. Myslím si, že regionální politika v každém případě může představovat opravdu zásadní příspěvek pro zlepšenou přeshraniční spolupráci, která je právě pro nás zcela zásadní. Já si myslím, že bychom se měli snažit odstraňovat překážky a hranice, které v tuto chvíli existují. Měli bychom se také naučit lekce, které vycházejí z osvědčených postupů států, kterým se v jejich práci vedlo lépe než nám. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na tu konceptuální eh, práce. Myslím si, že v těchto národních strategických zprávách se nehovoří o tom celkovém zaměření, pro které se jednotlivé státy rozhodly. To znamená, že to si myslím, že by mělo být v těch zprávách zmíněno také. Já v každém případě představím několik pozměňovacích návrhů, ale celkově mohu říci, že mi ta zpráva přijde opravdu velmi dobrá. Děkuji. Mám sice pouze dvě minuty, ale i přesto je využiju na to, abych se vyjádřila ke zprávě svého kolegy. Myslím si, že bychom v první řadě měli v každém případě poděkovat panu zpravodaji a e, ráda bych řekla, že, ten, e, že ta zpráva je opravdu e, velmi jasná. Celkově bych mohla o této zprávě říct, že se jedná o zprávu, která je jaksi velmi přesná, soustředuje se na to základní, na to podstatné a to si myslím, že je velmi dobré. Co se týče eh, k projevu nebo k té prezentaci z Rakouska, já vám rozumím, rozumím vašemu postoji a také rozumím tomu, že říkáte, že kvalitní zpráva si také vyžaduje určitý čas, ale eh, je třeba si si uvědomat, uvědomit, že potřebujeme pracovat také co nejrychleji. E, vy samozřejmě říkáte, že potřebujeme určitý čas, než se schromáždí všechny informace a údaje. To s tomu já samozřejmě rozumím, ale Myslím si, že bychom tady měli hovořit o určité časové koordinaci nebo v podstatě eh, hovořit o tom, že v podstatě můžeme eh, politicky pracovat, zatímco ještě nemáme závěrečné výsledky té zprávy a tak dále. Bych vás chtěla požádat, abyste všichni hovořili co nejstručněji, protože nás ještě čeká prezentace maďarského předsednictví. Nyní Slisa Beršreter a pak pan Michapolos. Mohli byste se rozdělit o ten čas, který nám zbývá? Děkuji. Velmi krátce dva body, ke kterým bych ráda něco řekla. Myslím si, že jasně tady z těch národních rámcových programů vyplývá jedna věc. To znamená, jak ta otázka, která tady stojí, je, jakým způsobem můžeme zhodnotit nebo eh, říci o národním strategickém mm, plánu, zdali je kladným nebo záporným, zdali je dobrý nebo není. To si myslím, že je v každém případě otázka, eh, kterou musíme vyřešit a tak, aby ta aby ta byrokratická zátěž byla při tomto hodnocení co nejmenší. To znamená, jak to zhodnotit, aniž by se zásadně navýšila byrokratická zátěž při tomto hodnocení. Já si myslím, že je to třeba dělat na té programové úrovni a pouze na konci toho období eh, přejít na tu národní úroveň. Samozřejmě v rámci rozpočtu to bude složité, ale doufám, že se to nějak Eh, podaří. Hovoříte o tom také, že partnerství je velmi důležité. Hovořil jste také o tom, že partnerství vám vlastně eh, nebo vaší, vaší práci přidalo zásadní přidanou hodnotu. A to si myslím, že je velmi správné. Vy jste také hovořil o o té nutnosti v podstatě jak si sloučit ty různé nástroje. E, nicméně ne všechny státy zastávají ten stejný postoj. My bychom nicméně byli také velmi rádi, kdyby e, jednotlivé fondy si ponechaly svou funkci, protože byly založeny za určitým účelem. E, dále, za velmi důležitou také považuji tu otázku, kterou se zmínil, která se týká eh, té integrace, to znamená té nutnosti udržet politiku soudržnost, soudržnosti jako jeden celek, protože se také hovořilo o té tendenci, jak si rozdělovat politiku soudržnosti na eh, různé oblasti, na různé menší celky a i k tomu já eh, bych řekla, že si myslím, že ta integrace, že udržení toho jednotného celku u politiky soudržnosti je zásadní. To speak, yeah. Děkuji, nyní Michal, ale prosím o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně. Tady v této zprávě pana Mikolášika je několik bodů, ke kterým bych se opravdu velmi rád vyjádřil. Je to, myslím, velmi obsáhlá zpráva a já bych rád velmi krátce se zmínil jenom ke dvěma bodům. V té úvodní kapitole v odstavci 3 hovoříte o transparentnosti při výdajích která je zcela zásadní pro to, aby došlo k dosažení stanovených cílů politiky soudržnosti. Tak s tím já souhlasím, ale v odstavci 17 hovoříte o tom, že eh, v podstatě vyslovujete politování nad tím, že pouze 19 členských států uvedlo hlavní ukazatele. Dále hovoříte o tom, že v podstatě komise vyžaduje nebo vyzývá členské státy, aby posílili, nebo vyzývá komisi, aby posílala soudržnost a kvalitu monitorování pokroku dosaženého v členských státech. To znamená, že se tady hovoří o těch eh, různých eh, ukazatelích, které jsou samozřejmě potřebné pro to, abychom mohli různé věci zhodnotit nebo zmonitorovat v bodě 6 se hovoří o tom, že neexistují dostatečné ukazatele pro výsledky práce. Já si myslím, že možná tady bychom měli trošičku e, změnit ty impulzy, které stojí za tím to znamená, že se musíme eh, snažit najít nějaký způsob, jak eh, těm státům, které s tímto mají problémy, pomoci, jak eh, vyřešit problém nedostatku transparentnosti v jednotlivých státech. Dále v bodě 7 se hovoří o spoždění při výběru projektů, hlavně tedy v oblastech energetiky a životního prostředí. Také se hovoří o nutnosti eh, zvyšování investicí v těchto programech. A tady si myslím, že je třeba přivést k zodpovědnosti členské státy, protože to jsou oni, které vybírají ty nejlepší programy, které také v minulosti ukázaly, že dosahují nejvyšších cílů. Myslím si, že musíme musíme také vyslat jasný signál, protože teďka, teď v podstatě eh, ta, mm, ten podíl eh, real, realizace eh, je v průměru 27%, u některých států 41%, u některých, u několika málo států je to o něco víc, ale máme tady v podstatě jaksi rychlostní Evropu. paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, já bych chtěl také ocenit tuto zprávu, protože je to vlastně první analýza čerpání a implementace těchto prostředků v tomto programovacím období. Je velká škoda, že nebyly k dispozici všechny ukazatele a výstupy od všech států a tímto samozřejmě ta analýza jako taková má o trochu nižší hodnotu a je potřeba toto napravit. Myslím si, že ti, kteří nedodali tyto údaje, tak by měli nějakým způsobem na to být velmi silně upozorněni. Chtěl bych také potvrdit, že účinný výběr a e, provádění těch projektů e, bylo často způsoben nebo e, bylo spožděno tím, že byly pomalu implementovány předpisy Evropské unie v jednotlivých státech, že pozdě byly doplněny eh, kapacity personální na jednotlivých úrovních. Chtěl bych eh, se zmínit eh, jedné důležité oblasti, která již tady byla zmíněna, a to, jak zamezit odvětvovému rozptýlení zdrojů regionální politiky. A tady si myslím, že ta provázanost by měla být nejenom před Evropským regionálním rozvojovým fondem a Evropským sociálním fondem, ale ta provázanost by měla být na Evropský zemědělský rozvojový fond. Toto je potřeba podchytit, tam se jedná o venkov. Eh, podtrhuji eh, velkou důležitost v oblasti zjednodušení veškerých těch předpisů, tam je potřeba Eh, pokročit dále, protože díky zbytečné byrokracii dochází často ke, eh, ke spoždění v této oblasti. Děkuji a předložím pozměňovací návrhy. Děkuji, Markus Pieper. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. I mně se obě dvě stanoviska velmi líbí. Velmi se mi líbilo to, co řekl pan Mikolášik i to, co říkal pan Rozbachrm. 63 eh, miliard, já si myslím, že tady z toho vidíme, že to funguje dobře. Vidíme, že naše strukturální politika velmi flexibilně reaguje i na různé konjunkturální eh, programy. Vidíme, že tady ta míra absorpce je dosti vysoká i v omezeném období. A já si myslím, že tedy ten způsob, jakým jsme pracovali v minulosti, není třeba eh, přepracovat protože vidíme, že ty úspěchy jsou jasné. Já jsem samozřejmě také velmi nerad, že dochází ke spoždění eh, nebo spožďování. Eh, možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jak možná tedy ty věci pro jejich realizaci trošičku zjednodušit a také potřebujeme možná nějaké centrální ukazatele, eh, které by nám pomohly reagovat trošičku rychleji a v podstatě zajistit, aby také ta výměna údajů byla co nejrychlejší, protože žijeme přece eh, v době, která je digitální, to znamená, že bychom se měli více koordinovat. Já jsem eh, se zprávy, se zprávami a stanovisky velmi spokojen a eh, ještě panu Rozbacherovi bych řekl, že si myslím, že je lepší trošičku rychleji a možná trošičku méně kvalitně. Děkuji. Děkuji, nyní pan Lambert. Eh, mám pouze jednu otázku. Na základě této velice pozitivní zprávy se chci zeptat na následující. Pokud se zamyslíme na to otázkou, kterou položil Markus, to znamená, že máme zde různé fondy. Máme zde regionální fond, máme zde fondy pro rozvoj, máme zde fond soudržnosti, máme zde Evropský sociální fond a tak dále. Pokud se tedy podíváme na to, že nyní dochází eh, k tomu různému přechodu v těch programech, tak jaký máte názor na to, zda tedy by se to mělo všechno dát dohromady, zda by se ty fondy měly propojit, anebo zda se domníváte, že bychom mohli to provádění zlepšit i s tím, že zde budou vlastně různé přístupy, ale budou navzájem lépe koordinovány. Také je důležité podívat se ještě na různé rozdíly mezi cíly, které máme například v rámci politiky soudržnosti, v rámci fondu soudržnosti a v rámci různých nástrojů. Takže já bych chtěl pouze, pouze určité mm, eh, vstupy pro další rozpravu. Děkuji nyní pan Oblmajer. Děkuji paní předsedkyně. Já bych samozřejmě také velmi rád poděkoval panu Rozbacherovi. Eh, já mám tři otázky, tři praktické otázky. Hovořili jsme o té důležitosti těch strategických zpráv. Já s vámi souhlasím, že jsou velmi důležité pro naše jednání a přijímání rozhodnutí. Eh, dále, co se týče zodpovědnosti těch, kteří vytváří tyto strategické zprávy, to si myslím, že je otázka, o které bychom se měli ještě bavit. Eh, například účetní dvůr eh, v souvislosti se strategickými zprávami hovoří o tom, že ty náklady na tyto zprávy jsou příliš vysoké a neúčinné, zatímco naše vláda říká, že jde o velmi dobře vyložené, eh, prost, naložené prostředky. Eh, dále by mě také zajímalo. 25 procent těch prostředků, bylo vynaloženo v hlavním městě. Eh, chtěl bych vědět, zdali je to tendence, která se opakuje ve všech členských státech, anebo eh, je to pouze příklad eh, Rakouska, nebo jak bychom měli tyto prostředky distribuovat a co za třetí budeme dělat pro to, aby ty prostředky byly využívány ještě lépe, protože jste hovořil o tom, že spousta prostředků se z evropských fondů vůbec nevyužije. Děkuji za slovo, já budu také stručný. Nejprve chci poděkovat svému příteli a kolegovi panu Mikuláškovi za jeho vynikající práci. A myslím si, že řekl něco velice důležitého. Řekl, že musíme podporovat a zdůrazňovat osvědčené postupy. Otázka je, zda je zdůrazňujeme dost často a zda vybíráme dobré příklady. A také ještě, co, co řekl pan Rozbacher, hovořil o rakouských zkušenostech. Myslím si, že to bylo nesmírně inspirující Zcela jistě musíme vzít v úvahu všechny jeho komentáře. Dovolte mi zdůraznit jeden komentář, který byl podle mého názoru velmi důležitý. Vy, eh, řekl, že někdy to výkaznictví je takové příliš akademické a že to trvá až půl roku, než vypracujete jednu zprávu a že je také určitý, eh, určitý, určitá prodleva mezi tím, než ta zpráva se vlastně vypla, vypracuje, také je to nákladné Eh, je tam příliš velké administrativy, což vlastně nakonec tomu projektu vůbec nesvědčí. Tak každý usiluje o velkou průhlednost, každý chce, aby zde bylo dobré výkaznictví, aby zde eh, všechno eh, bylo jasné. Nicméně musíme se nakonec také ještě zeptat, zda to všechno funguje dobře. Také musíme se ptát na to, aby to bylo všechno v souladu se strategií 2020. A je důležité, aby všechny finance plynuly do projektů, které přinesou ekonomický prospěch, až budou dokončeny. Děkuji. Děkuji. A nyní Rosa Estera Sogut. Gracias, eh, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit velmi rychle první řadě bych eh, ráda poděkovala zpravodaji. Eh, také bych řekla, že se zprávou souhlasím. Přijal jsem ji velmi pozitivně. Myslím si, že tady dochází k velmi dobrému souhrnu zásadních eh, informací. Myslím si, že to je velmi důležité pro to, aby nedocházelo právě k tomu rozptýlení mezi odvětvími. Já předložím několik pozměňovacích návrhů a ty se budou soustředovat hlavně na zdůraznění pozitivních aspektů, eh, které souvisejí hlavně se vzděláním, s výzkumem a podobnými tématy. Budu se zaměřovat hodně na výzkum, na finanční inženýrství pro malé a střední podniky, na dopravu a také na zlepšení zdravotních a vzdělávacích struktur. Dále bych také ráda e, zmínila e, oblasti, které jsou jaksi v nevýhodě, to znamená, e, tím mám na mysli opět ostrovy nebo území s, s velkým množstvím horských oblastí a další oblasti, které jednoduše čelí nebo, nebo se mají velmi specifický výjimečný charakter a proto se k ním musíme stavit eh, z, eh, jaksi velmi individualisticky. To znamená, že eh, já toto všechno zapracuji do svých pozměňovacích návrhů a kromě toho samozřejmě také tam zmíním ještě ženskou otázku, protože si myslím, že to je otázka, která tady možná trošičku chybí a měla by být eh, zdůrazněna. Myslím, že je naprosto v souladu eh, s, hlavními, s hlavním smyslem této politiky. Děkuji, tím tedy ukončuji rozpravu mohla bych, tedy budu tedy tak štědrá, že dám jak eh, panu Mikoláškovi, tak panu Rozbacherovi každému jednu minutu, aby eh, tuto rozpravu zakončili. Ještě se hlásil pan Gorakis, bohužel jsem vás neviděla, eh, takže ještě vám dám slovo. Bohužel jste mi vzala tu možnost abych vám popřál všechno nejlepší do nového roku. Takže stejně to ale dělám. Všechno nejlepší do nového roku. Nicméně bych rád řekla něco k programům a jejich realizaci. Něco, co je pro mě velmi důležité, a chtěl bych to tedy říci panu zpravodaji, je bod 10 Tady se hovoří o tom, že jak se lituje skutečnosti, že, ač, že neexistuje dostatečný počet údajů o příspěvcích a také se hovoří o situaci týkající se regionálních rozdílů do roku 2009. A když byste si to přečetli dohromady s bodem 17, to znamená vyslovuje politování nad tím, že pouze 19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, tak tady pro mě vyvstává jasná otázka. Já teď samozřejmě nechci spochybňovat kvalitu této zprávy, ale když zastáváte takovýto názor, tak přece nelze hovořit o nějaké koherenci nebo nevyváženosti. A tu stejnou otázku bych rád položil panu Rozbacherovi, co se týče tedy těch rakouských regionů. Některé jsou v těch eh, cílech soudržnosti, některé v cílech konkurenceschopnosti. V, Něm- ve Rakousku Jakým způsobem se teď eh, stavíte k těm eh, regionům? Stavíte se k ním jako celku, anebo je rozdělujete podle cílů? Děkuji, takže děkuji. Nyní pan Miroslav Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vám pouze všem ještě jednou poděkovat za všechny komentáře a i za pochvalná slova. A také děkuji za veškeré inspirující podněty. Nemám bohužel dost času k tomu, abych se vyjádřil ke všem komentářům, které zazněly. Řeknu pouze to, že jsem si uvědomil, že některé členské státy, o nich jsem hovořil že, eh, ve smyslu, že tedy vlastně zaostávají, tak je pravda, že ty země už mezi tím svou situaci zlepšily. Hovořím třeba i o své vlastní zemi, o Slovensku, protože na Slovensku došlo ke změně vlády a slovenská ta nová vláda, té se daří mnohem lépe co se týká regionálního rozvoje i čerpání fondů. Dále zde byla otázka srovnatelnosti dát. To souvisí s metodikou. Musel jsem konstatovat, že některé členské státy vyplnili ty, nebo vyplňovali ty dotazníky v trochu jiné době, v trochu jiném časovém období než jiné, takže ta srovnatelnost byla někdy obtížnější. Nicméně já bych byl snad optimistou pro budoucnost, protože členské státy ještě mají čas na to, aby čerpali z těchto fondů, bude to až do roku 2015, vlastně až ještě dva roky po dokončení toho současného období ještě bude čas eh, čerpat prostředky pro dokončení cílů. Takže si myslím, že až v roce, nebo že doufám, že tedy do toho roku 2015 už budeme moci říci, že mnohem větší počet členských států přinese lepší výsledky a že tedy ty naše další závěry budou eh, lepší, než jsou dnes. A ještě jednou bych vás také chtěl požádat o další spolupráci, pokud máte další podněty nebo pokud chcete také předkládat eh, své vlastní pozměňovací návrhy. Doufám, že se nám podaří celkově zpracovat velice kvalitní zprávu. Děkuji. Eh, pane Rozbachere, chcete se také k tomu ještě stručně vyjádřit? Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl jen poděkovat ještě jednou za tu příležitost zde s vámi hovořit a odprezentovat svou prezentaci otázka, kdy které zprávy mají být předkládány, to je otázka, která si vyžaduje samozřejmě velmi dlouhou debatu. Já eh, si s vámi o tom mohu pohovořit bilaterálně, bydu tady eh, vám k dispozici, to znamená, že, se, že to nebudu dále rozvádět a pokud byste chtěli, můžete si se mnou popovídat osobně. Děkuji, jsem si jistá, že pan Rozbacher může pokračovat v diskuzi i z Vídně pokud vás třeba zajímají ty osvědčené postupy, které mají v Rakousku. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji Miroslavovi. A ještě připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 18 hodin 3. února. A teď přecházíme k bodu číslo 7 na pořadu jednání, což je stanoviska Oldřicha Vlasáka. Máme 20 minut na každé stanovisko, takže prosím, buďte všichni co nejstručnější. Oldřichu, máte slovo. Dámy a pánové, eh, nejprve bych chtěl eh, ocenit přínos paní Marie Therese Chances Schmidt, která má v gestčním výboru, to znamená ve výboru pro kulturu, eh, tuto zprávu na starosti. Chtěl bych také poděkovat za spolupráci paní poslankyni Smolkové, se které jsme byli v kontaktu, i s dalšími, kteří mi pomohli v přípravě této zprávy Chtěl bych vás také informovat, že toto stanovisko vzniklo na základě konzultace s partnery z místních a regionálních samospráv. Zejména jsme vycházeli ze zprávy z výboru regionů, který projednal tuto zprávu na podzim a kde tuto zprávu měla na starosti paní starostka Kovačiková ze Severní Moravy. Využili jsme také odpovědí obcí a měst a regionů uplatněných v rámci konzultací k zelené knize ve svém stanovisku, jste měli možnost, se, se kterým jste měli možnost se seznámit a máte ho předpokládám před sebou, eh, chci zdůraznit pouze některé věci. Za prvé, ze strany Evropské komise bychom měli analyzovat, jaké výsledky dosavadní alokace z evropských fondů do oblasti kultury a tvůrčích odvětví eh, přináší tak, aby bylo možné při debatě priorit tuto oblast náležitě zohlednit jako zdroj možného dalšího růstu. Za druhé, více zapojit soukromý kapitál a podporovat projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru v této oblasti tak, aby investice v této oblasti byly dlouhodobě udržitelné a neměly pouze absorpční charakter byl bych také rád, kdybyste podpořili eh, můj postoj k tvorbě, eh, k další tvorbě této politiky, eh, protože, jak víte, zelená kniha je pouze počátkem politického rozhodovacího procesu. Jsem přesvědčen, že v této oblasti bychom neměli jít cestou rigidní regulace, ale spíše cestou otevřené metody koordinace, na které budou participovat také místní a regionální orgány Závěrem mi dovolte avizovat podání několika vlastních doplňovacích pozměňovacích návrhů textu, který máte na stole, protože, jak víte, a použil to i pan kolega Mikolášek, jsme limitováni eh, určitou délkou a toto je možná cesta, jak doplnit další důležité aspekty. Za prvé, eh, první se týká tedy ocenění vzniku iniciativ s názvy Inovační unie a Digitální agenda pro Evropu a zdůraznění významu informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví. Právě podpora využívání nových technologií, jako je například digitalizace sbírek, může výrazně napomoci tomuto sektoru. Druhý se týká vyzdvižení významu Evropská města kultury jako vynikajícího příkladu evropské aktivity, která jednak umožňuje cestou podpory kultury revitalizovat území měst a zvýšit jejich atraktivitu a současně sdílet příklady dobré praxe mezi členskými státy. Třetí, poslední pozměňovací návrh, o kterém bych se chtěl zmínit, se týká partnerství obcí a měst, takzvaného twinningu zde jsem naopak přesvědčen, že by Evropská komise mohla více udělat a rád bych ji proto vyzval, aby se ve spolupráci s asociacemi místních samospráv a regionálních samospráv spojila a hledala cestu, jak tento institut rozvíjet. Z vlastní praxe primátora totiž vím, jak velký potenciál pro ekonomickou spolupráci v oblasti twinningu kulturní e, výměna je. Dámy a pánové, to jsou mé stručné připomínky k této zprávě a budu se těšit na vaše komentáře a případné podklady pro pozměňováky. Děkuji. Thank you uh, very much. And now... Mnohokrát děkuji a nyní Sean Kelly jako první stínový zpravodaj. Dvě minuty, prosím. Buďte příkladem. Mnohokrát děkuji. Samozřejmě to je velice důležité téma a já myslím, že je dobře, že věnujeme pozornost kulturním a tvůrčím odvětvím, protože pro nás mají v Evropě velký potenciál v celé řadě aspektů. Já myslím, že celá řada lidí uznává jejich přínos. Je to 2,6 HDP, vytvářejí 5 milionů pracovních míst. A přestože mnoho lidí nevidí kulturní a tvůrčí odvětví jako odvětví hlavního proudu hospodářské činnosti, já si myslím, že to pomůže jejich postavení zdůraznit. Má to také dopad na cestovní ruch. To zelená kniha nezmiňuje a já si myslím, že to také musíme uznat. Některé ze strukturálních fondů a tak dále byly využity za účelem dalšího rozvoje infrastruktury, kterou potřebujeme pro tato odvětví. Například koncertní síně, knihovny a tak dále. A to je také důležité. Ale já myslím, že jeden z klíčových aspektů, kterým se musíme zabývat a který patří do strategie 2020, je to, aby v celé Evropské unii byl k dispozici vysokorychlostní broadband, širokopásmové připojení k internetu. Protože co se týče kultury a tvořivosti, to můžete dělat úplně kdekoliv. Protože jakmile máte k dispozici technologii, hudba a tak dále, to všechno můžete dělat úplně kdekoliv. A já si myslím, že to rozhodně musíme zdůraznit a musíme to dál rozvíjet. Nejenom pokud jde o sociální aspekty, ale také pokud jde o hospodářské přínosy v souvislosti s rozvojem těchto odvětví. A já si myslím, že tím se opravdu musíme zabývat, je to důležité. A další věc, finanční nástroje musí být k dispozici pro tato odvětví. protože oni často nejsou z hlediska tradičních bankovních ústavů považovány za běžné podniky, které by měly nějaký podnikatelský plán. A my jim ale musíme tyto věci umožnit. A také musíme doplnit do rozhodnutí z nedávné doby. Musíme dát k dispozici asi 8 milionů eur v Evropě jako půjčky protože to bude mít obrovský dopad a já si myslím, že můžeme využít potenciál kulturních a tvůrčích odvětví. A já si myslím, že dokonce mohou narůst ta čísla do budoucna. A samozřejmě můžeme zaručit kulturní rozmanitost a zachování nejrůznějších kulturních aspektů v jednotlivých částech Evropy, ať už jsou to oblasti izolované, anebo velká města a země. Tolik zatím z mé strany. Děkuji. Děkuji, Šone. Jsou tady ještě další stínoví zpravodové, kteří chtějí mluvit? Ano? Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu mluvit dlouho, jen krátce. Naše skupina byla proto, abychom zohlednili kulturní a tvůrčí odvětví ve strategiích pro regionální rozvoj. Je velice důležité, že se to dnes dostává do Evropského parlamentu. A také bych chtěl zpravodaji říct, že ty věci, které uvádí, jsou relevantní, zaslouží si podporu, takže nemáme žádné námitky. Máme jenom jedno takové doplnění. Samozřejmě kulturní rozmanitost v Evropě se pojí i s materiální stránkou. Dnes v Evropě jsou kulturní aspekty, kterým hrozí zánik a já si myslím, že to bychom měli v této zprávě zdůraznit. Tyto věci by tam měly být, měli bychom to zmínit. Pokud přijdete o část evropského bohatství v porovnání s dalšími rozvinutými kontinenty, a tady se jedná o tu hustotu, rozmanitost kultury na jednom území, což v podstatě dává jakési suroviny pro veškerá tvůrčí odvětví, já myslím, že tím by to ztrácelo smysl. Máme kulturní tvůrčí odvětví, to je hezké, ale neděláme nic pro kultury, které jsou ohrožené, takže my budeme mít pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. Já bych zde tady ráda vyjádřila názor paní Smolkové, která je těžce nemocná, je v nemocnici a nemůže tedy zde s námi být. Paní Smolková děkuje za vaši zprávu, podporuje celou zprávu jako celek. Podporuje také myšlenku využití zelené knihy jako nástroje. A to hlavně i z toho důvodu, že si je vědoma toho, že to jsou iniciativy, které mohou přispět eh, k vytvoření nových pracovních míst a eh, nových příležitostí. Nicméně by byla ráda, kdybychom se více zabývali otázkou toho, jakým způsobem zorganizovat financování, protože to vypadá tak, jako kdyby právě ty finanční eh, nástroje byly velmi těžko použitelné právě pro tento druh eh, podniků, protože tady hovoříme jak o veřejných prostředcích, tak také o soukromých eh, prostředcích a proto je třeba se zamyslet také nad eh, rolí Evropské centrální a investiční banky a chtěla by, abychom se jednoduše zamysleli nad tím, jakým způsobem zlepšit ty způsoby a strukturu financování. Děkuji. Paní Marie Teresa Schmidt. Eh, Marie Teresa. Marie Teresa? Prezident. Euh, Omlouvám se, děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala zpravodaji za tento text. Myslím si, že to odpovídá návrhům, které se objevily v mém textu ve výboru pro kulturu. Musíme mít na zřeteli aspekt udržitelnosti veškerých těchto kroků a také toho, nakolik to přispívá k rozvoji a rozšiřování evropské identity. Evropa sdílí kulturu a může to překonávat mentální překážky a všechny tyto věci přispívají ke konkurenceschopnosti a atraktivitě našich území. A souvisí to i s kapacitou pro inovace a digitalizace také byla změněna, protože může to vést k vytváření pracovních míst a bohatství a blahobytu. A my si jsme vědomi úlohy, kterou má v této oblasti politika soudržnosti. Měla by se víc využívat. A to zpráva jednoznačně zmiňuje. Jde také o úlohu orgánu místní samozprávy, pokud jde o podporu soudržnosti. A také o to, že bychom do rozvojových strategií zapracovali na místní a regionální úrovni právě tato odvětví. Kolega zmiňuje také malé a střední podniky, problém přístupu k regionálním fondům. O tom se často mluví. Často se o tom mluví v souvislosti s malými a středními podniky a pro kulturní a tvůrčí odvětví je to o to těžší vzhledem k povaze této činnosti. Mají závažné finanční problémy a mají problémy, pokud je o přístup k těmto fondům. Tolik z mé strany. Děkuji. Petr Ciman, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi rád panu Vlasákovi poděkoval za tuto velmi obsáhlou zprávu. Já bych měl jedno doplnění. Když tady hovoříme o tom tvůrčím odvětví, tak kultura je jeho součástí, ale tvůrčí odvětví jde v podstatě daleko, daleko dál. V bodě 2 o tom hovoříte. Já si myslím, že tady by bylo třeba ještě zdůraznit eh, roli vzdělávacích institucí, které vzdělávají budoucí profesionály pro tato odvětví. Protože velmi často eh, tady hovoříme jaksi o eh, webových designérech, o různých kreativcích z různých Eh, oblastí a jde o to, aby tady došlo k trošičku ke slazení toho fungování právě toho vzdělávacího systému, tak, aby lidé, kteří vystudují nějakou kreativní školu v jednom státě, byli poté přijímáni a uznáváni ve státech dalších. Michael Teurer, please. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně milé kolegyně, milí kolegové. Co se týče naší frakce ALDE, tak máme několik připomínek. Co se týče zelené knihy, tak tam má název kulturní a tvůrčí průmysl. To znamená, že tady hovoříme také o různých aspektech průmysl. Ale zřizovatele kulturních institucí nebo v podstatě ti lidé činí v kultuře velmi často pracují dobrovolně, na dobrovolném základě. Proto já si myslím, že tady musíme hovořit také o tom, co je kultura, co potřebuje kultura, je kultura vůbec možná bez eh, veřejných prostředků, bude se opravdu jednat o kulturu. Nechci tady teď zacházet eh, do detailů. Já si myslím eh, nicméně, že ta myšlenka kulturní a kulturního tvůrčího průmyslu není vůbec špatná. Je to správné. A co se týče těch e, finančních prostředků eh, z Evropské unie. Já si myslím, že tady musíme zcela jasně vymezit eh, ten veřejný prospěch. Co je tedy veřejným prospěchem a jakým způsobem bude podporován, protože tady jde o to hlavně zamezit tomu, aby došlo k nějakému znevýhodňování soukromého e, sektoru. Pan Simon eh, nezmínil jaksi všechny výborné projekty, které existují. Například v Mannheimu jsme byli tehdy na Loutkové akademii a to eh, je v podstatě jedna z takových velmi dobrých iniciativ, která by měla být podporována. A nicméně, ale já si myslím, že je třeba velmi důležité, abychom nezapomínali na to, že se musí jednat o omezené finanční prostředky, které mají v podstatě dát jakoby ten první impuls těmto eh, podnikům, aby se poté mohli sami prosadit na trhu. To znamená, že nejde o žádné dotace nebo subvence jako takové, ale o první nebo o takovou jako finanční pomoc do začátku. Thank you very much. Mnohokrát děkuji Oldřichu. Chcete na závěr něco říct velmi krátce? Netrvám na tom. Poděkovat za tyto připomínky. Dělala jsem si hustě poznámky a pokusím se na ně reagovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, lhůta pro pozměňovací návrhy je 3. února 18.00. A nyní přijdeme k bodu 5 na pořadu jednání, což je zpráva Sofie Okony, jednotný trh pro podniky a růst. Sofie, prosím. Pardon. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. ten návrh stanoviska, který máte před sebou. se týká zprávy výboru IMCO, což je příslušný výbor. Ve výboru IMCO budou mít tři zprávy, jednu o jednotném trhu pro podniky a růst, další o jednotném trhu pro Evropany a třetí zpráva se týká zprávy a partnerství na jednotném trhu. Takže tento návrh stanoviska, paní předsedkyně, byl naprosto zásadní, jak to vidím já, je zásadní, aby se něco udělalo v regionální politice a abychom měli nějaké stanovisko k jednotnému trhu. Jednotný trh je dnes jádrem evropského projektu. Je to společný trh, je to jednotný trh. A Evropská komise teď navrhuje další krok, a totiž jednotný trh pro občany, ale také pro podniky. Takže je tady velice silná vazba mezi jednotným trhem a regionální politikou. A proto je naprosto zásadní, aby se komise vyjádřila dostatečně důrazně a aby se vyjádřil i tento výbor. Abychom něco doplnili ke zprávě výboru IMCO. Regionální politika a interní politika jsou snad provázané, navzájem se doplňují a obě tyto politiky přispívají k tomu, aby Evropa byla silná, soudržná, konkurenceschopná. Když se podíváme na tento návrh stanoviska, Jsou tady jistá omezení. Především pokud jde o ty tři zprávy z výboru IMCO. My jako výbor REGI se můžeme vyjádřit pouze jedním stanoviskem a proto jsme zdůraznili jednotný trh pro podniky a růst a jistě chápete, že v tom spočívá síla regionální politiky. Takže Chceme zdůraznit jednotný trh pro Evropany a zprávu a partnerství poněkud méně. To je jedno z těch omezení. A ve výboru Regi máme také omezený prostor pro to stanovisko. Takže tady v návrhu stanoviska jsem se rozhodla, že se zaměřím na to, co je naprosto zásadní. Za prvé chci uvést, že celkově souhlasím s kroky komise, ty vítáme. Jako výbor REGI se chceme připojit k tomuto jednotnému evropskému aktu. Dává to příležitost zdůraznit nutnost posílit vnitřní trh prostřednictvím regionální politiky. A další aspekt, na který jsem se chtěla zaměřit, bylo to, že bychom připomněli zásadní roli regionální politiky – pro vnitřní trh. Na základě rozvoje infrastruktury. A to znamená, že bez ohledu na to, kde je podnik usazen, bez ohledu na to, jak je daleko, měl by mít stejný přístup k celému trhu. V tom spočívá síla regionální politiky. A musíme také podniknout příslušné kroky, abychom měli politiku soudržnosti, abychom měli také územní soudržnost. A to v páté zprávě jednoznačně uvádí i komisař Hán. A pak je tady otázka podpory pro modernizaci vnitřního trhu, podpora pro podniky. To je naprosto zásadní při zpracování programů regionální politiky. V zásadě jde o to, abychom odstranili viditelné i neviditelné hranice na základě územní spolupráce. Třetím bodem je návrh řešení v tomto směru, která by odpovídala jednotnému aktu nebo aktu o jednotném trhu. Uvedu jen pár věcí, nechci vyčerpat příliš mnoho času. Jedná se například o inovativní financování, které doplňuje regionální politiku, to je jedno z možných řešení. Slýcháváme o tom, jak se dají financovat projekty, proč nezajít o krok dál, abychom pracovali do větší hloubky s infrastrukturou, třeba v dopravě. Dalším možným řešením by byly odhodlanější kroky při transpozici směrnic. To je samozřejmě povinné při uplatňování směrnic. A měli bychom k tomu přistupovat odhodlaněji. A jde také o posílení územní spolupráce. S paní Sanchez Smith jsme jakými si vyslankyněmi územní spolupráce. A to je jádrem územní soudržnosti. Navrhujeme tedy tři řešení, nicméně těch řešení je víc a já si myslím, že je důležité, abychom o tom společně mluvili. Tolik tedy návrh stanoviska. A pokud je o časový plán, možná nám ještě potvrdíte lhůtu pro pozměňovací návrhy, paní předsedkyně. protože ve výboru Regi by se to mělo přijímat 20. února. Mnohokrát děkuji. Máme dva stínové zpravodaje. Heidi Rila je první. Ich bin, äh, Já jsem stínovou zpravodajkou v tomto výboru a také ve výboru pro vnitřní trh. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za tuto zprávu, je velmi dobrá, jsou v ní velmi dobré návrhy. Ale já si myslím, že bychom měli postupovat velmi zodpovědně eh, k této těmto otázkám. Byla bych eh, velmi ráda, kdybyste se také zmínila o otázce veřejných zakázek. Eh, vy jste hovořili o tom, že komise by chtěla tady provést určitou monitorovací analýzu. Má můj kolega již o veřejných otáz, zakázkách hovořil. Eh, brzy by k tomu měla také výjít zelená kniha a já si myslím, že my bychom měli se jasně vyjádřit v tom smyslu, že je třeba tady postupovat co nejflexibilněji a v každém případě jednodušeji než doposavat. Eh, omlouvám se, já jsem se nemohla zapomenout na vaše jméno, pane Vlasáku. Omlouvám se, ale teď, teď už vím, byl jste to vy, který o tom hovořil. Já si myslím v každém případě o tom hovořit, o těch eh, veřejných eh, financích. Komise by to měla zohlednit a proto si myslím, že by se to mělo objevit i v této zprávě. Další bod, který jsem chtěla tady zmínit, je otázka posílené spolupráce. Když se podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak Lisabonská smlouva hovoří eh, nebo v podstatě posiluje práva eh, místní obecné samozprávy. Eh, já si myslím, tady se hovoří o konzultaci s místní samozprávou nebo s komunami. Tady se hovoří o tom, že je třeba hovořit e, o konzultaci se všemi. Mně se nicméně tady možná e, nelíbí, že spotřebitelé jsou v tom vyčíslení všech partnerů, se kterými je třeba hovořit na posledním místě. Já si myslím, že to není možná úplně nejvhodnější a e, myslím si, že i z toho důvodu, ale že tady hodně hovoříme o té místní úrovni, tak bychom měli roli našeho výboru e, v této otázce trošičku zdůraznit. Kromě toho bych byla ráda, kdyby se tady hovořilo o balíčku opatření eh, týkajícího se veřejných služeb nebo služeb eh, ve veřejném, pro veřejný prospěch a poslední bod, a to je opravdu to poslední, je systém IMI. Tady se opět zdůrazňuje tento systém jako dobrým příkladem pro europeizaci evropské samozprávy nebo evropské zprávy. Nicméně já si myslím, že tady to je ještě stále trošičku rozporuplné, protože tady ještě také nedošlo k žádnému konečnému vyhodnocení toho systému. To znamená, že uvádět to tady jako dobrý pro, uh, příklad je možná předčasné. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pár obecných uh, připomínek k Single Market Act. V úvodě tohoto aktu pro jednotný trh se hovoří o spoustě věcech. Nicméně, e, v dalších částech tohoto textu se komise, nepod, komise nepodařilo určit jasný směr, protože tady chybí nějaký sjednocující prvek pro všechny trhy. Všechno to vypadá v podstatě jako by takový seznam přání komise, aniž by se tady uváděl nějaký sjednocující prvek. Tady se začíná hovořit e, o tom, nebo v podstatě na prvním místě je přání nebo účel podniků a až poté se hovoří o spotřebitelích. Nicméně komise velmi často hovoří, že srdcem nebo jádrem vnitřního trhu jsou spotřebitele. Vypadá to eh, tak, jako kdyby komise neměla ponětí o těch eh, o hodnocení sociálních dopadů právě v souvislosti s vnitřním trhem. Já bych paní Okuny velmi ráda poděkovala za vypracování jejího stanoviska. Myslím si, že je to dobré stanovisko, z kterého vyčteme opravdu velmi mnoho a myslím si, že je to také stanovisko, které bylo napsáno v duchu eh, našeho regionálního výboru. Nicméně, budu předkládat několik pozměňovacích eh, návrhů. Za prvé, my eh, také vítáme návrhy komise, ale myslíme si, že ty návrhy nejsou dostačující. Nicméně také litujeme toho, že komise zde neuvádí žádnou klauzuli, která by se týkala vyhodnocení sociálních dopadů. Co se týče bodu 4, čtyři. Tady z toho vypadá, jak kdyby vnitřní trh byl důležitým, ale já si myslím, že tady bychom měli ještě více zdůraznit to, jakým způsobem jsou regiony důležité pro vnitřní trh. Protože tady nejde o jednostranou vazbu, tady jde o dvoustranou vazbu. Komise na začátku aktu hovoří, nebo měla by hovořit o tom, že regionální politika je naprosto nepostradatelná pro vývoj vnitřního trhu. Tady si myslím, že můžeme zcela jasně říci, jak důležité jsou regiony pro vývoj vnitřního trhu. Co se týče bodu 7, tady se hovoří o tom principu kondicionality, nebo um, principu jaksi impulzu, nebo podnětu. Tady si myslíme, že ještě trošičku chybí do vysvětlení. Já eh, se ptám, zdali by tyto impulzy, podněty nebo podpory nemohly být zneužívány. Já si nejsem úplně jistá, zdali by tato problematika v tomto stanovisku vůbec měla být. Celkově mohu říci, že jinak je toto stanovisko velmi vyvážené a také v souvislosti s krátkým obdobím, které na něj zpravodajka nebo autorka měla, si myslím, že jde opravdu o velmi, velmi dobré stanovisko. Eh, Mikhail Teurer, would you like to speak on... Nyní pan Mikhail Torden, nyní pan Oltřech Vlasák. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl také ocenit tuto zprávu a dovolte mi pár krátkých komentářů. Eh, za prvé bych chtěl zdůraznit, že dominantní roli v tomto procesu opravdu hrají místní a regionální samosprávy. Jejich role je nezastupitelná a tady se shoduji s paní Rýle, že je nemůžeme nějakým způsobem minout. Oh, potřeba... you speak a beautiful language, but we don't have translation, I think. No, okay. at least I don't have... I... No? I mean, I can understand I would you, like but... to stress that the role of uh, local and regional municipalities Chtěla bych tedy ještě jednou eh, říci, že role těchto místních a regionálních je velice důležitá. Také bych chtěla říci, že co se týče praktického pohledu, tak bych chtěla také říci, že víme o problémech, které jsou eh, v různých těchto oblastech, například ty se týkají infrastruktury a také musíme hledat rovnováhu mezi eh, jednotlivými mezi zabezpečením prostředí a mezi infrastrukturou. Děkuji. Děkuji nyní pan Angurakis. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud bychom opravdu chtěli poskytovat služby a zároveň tedy podporovat rozvoj, tak si myslím, že by naše zpráva měla také zohledňovat nový trh. A když se na to podíváte, tak ty výsledky jsou opravdu katastrofální. Žijeme v době, kdy máme 20 milionů nezaměstnaných, Evropská unie je v podstatě již naprosto zoufalá. Hovoříme tady o nějakých podpůrných mechanismech, a i přesto se tady snažíme o nějaké posílení a prohlubování vnitřního trhu. Paní předsedkyně, tyto regiony jsou naprosto zoufalé právě z důvodu fungování vnitřního trhu a proto regionům musíme postavit tu otázku, položit tu otázku. Existuje i studie, která říká, že vnitřní trh nebo problémy vnitřní trh, eh, vnitřního trhu nebyly nikdy zohledněny. My jsme teď došli do chvíle, kdy maďarské předsednictví v průběhu mnoha hodin představuje svůj program, bude teď několik měsíců u kormidla a my víme o té současné situaci, o, o tom, jak je katastrofální a tady hovoříme e, o tom, jak budeme posilovat e, různé druhy politiky. Jsem zapnutý mikrofon. Já jsem ho zapala, on se pak vypnul. Chceš nebo mám? Děkuji, paní předsedkyně, budu stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat e, všem kolegům Myslím si, že toto stanovisko ukazuje důležitost územní spolupráce pro prohloubení vnitřního trhu. Zejména je občas problém s pohraničními oblastmi, kde je také problém s konkurenceschopností, jsou zde různé administrativní překážky, které souvisejí s tou eh, povahou eh, nebo s tou hraniční povahou, takže je důležité také posilovat přeshraniční spolupráci. Eh, myslím si, že je důležité, abychom dále podporovali eh, vnitřní trh. Pokud chceme podporovat eh, územní spolupráci, je důležité překonat všechny ty problémy, které souvisí s přeshraničními činnostmi. Je to důležité pro občany a je to důležité i pro regionální politiku, takže souhlasím s tím, aby byl posílen rozpočet, který se týká územní spolupráce. Dále, co se týče investic a asistence. Je důležité, aby se zde nezvyšovaly rozdíly mezi rozdílnou konkurenceschopností jednotlivých aktérů. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že eh, regionální výbor reaguje na posílení vnitřního eh, trhu. Hovořilo se tady o té územní teritoriální dimenzi. Myslím si, že by to tady možná mohlo být v tomto dokumentu ještě trošičku vyzdviženo, protože ty nástroje nemohou jen tak vyset ve vzduchu prázdnu. Myslím si, že tady ta formulace by měla být eh, jasnější a silnější. Kromě toho jde tady o přeshraniční činnosti i ve rámci průmyslu. Myslím si, že je velmi důležité, abychom tady zdůraznili, že eh, podporujeme podnikatele na obou stranách hranice. Eh, bod 6, ten podporuji. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom podporovali debatu. A co se týče té mezikate- mezikategorie, tak tady by bychom měli ještě trošičku více hovořit o té konvergenci, o konkurenceschopnosti. Možná, že ještě nejsme úplně připraveni na to říci přesně, jakým směrem bychom se měli eh, vydat, ale Měli bychom se tady nad tím zamyslet ještě předtím, než řekneme, zdali to podporujeme či ne. Já prostě jenom přesně nevím, co zatím stojí. A poté ještě poslední připomínka. Evropa se stále více a více specializuje. To znamená, že různé oblasti se specializují na různé věci, buď to na automobilový průmysl nebo na bio, eh, biotechnologii. To znamená, že dochází k takovým klastrům a i k tomu potřebujeme vnitřní trh a to si myslím, že by tady mělo být eh, zmíněno. To znamená, že to tady jde o výsledky nebo o dopady speciální této tendence specializovat se na něco a, a regionální politiky. A mm, například v Řecku tam se, jsme se snažili hodně o to e, začlenit některé ro, e, regiony, které byly velmi izolované, ale ne vždycky to vyšlo myslím si, že bychom neměli dovolit to, aby docházelo eh, k větší a větší izolovanosti určitých regionů. To si myslím, že není dobré. Měli bychom opravdu eh, udělat všechno pro to, aby ta integrace byla co nejoptimálnější a to ze všech úhlů pohledu. Erminia mm, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že si této zprávy velmi vážím. Myslím si, že obsahuje některé velmi zajímavé návrhy, hlavně v souvislosti těch vytyčených směrů, které se týkají politiky, která nás samozřejmě velmi zajímá. Kromě toho se jedná o budoucí rozvoj politiky soudržnosti, regionální politiky. A já jsem opravdu velmi ráda, že i někteří stínoví zpravodajové souhlasí s tím, že je třeba eh, pozměnit koncepci vnitřního trhu jako takového, více soustředit na spotřebitele jako na centrum, jádro vnitřního eh, trhu. Mm, já jsem také ve výboru IMKO a petiční výbor se také zabývá otázkami občanských práv. A tam jsme například hovořili o této specifické ochraně, kterou bychom měli zajistit pro všechny naše spotřebitele. Něco, co v podstatě velmi často zůstává tak jaksi na okraji našeho zájmu a někde na to velmi často eh, zapomínáme. Já si myslím, že nicméně my bychom na to neměli zapomínat, na tuto ochranu a také na soudržnost eh, eh, regionální politiky, protože to, o co nám jde v samé podstatě, je to eh, nějakým způsobem snížit ty E, velké rozdíly mezi různými regiony. Co se týče bodu 7 a toho principu kondicionality těch podnětů a impulzů, já si myslím, že tady musíme být velmi opatrní ve chvíli, kdy budeme chtít tento princip uplatňovat. E, hovořila o tom i má kolegyně. Je to Eh, koncepce, o které je třeba ještě hovořit a ne jednoduše ji jak si takhle eh, takovýmto způsobem uvést bez širšího výkladu. Regionální politika je politikou investic, ale také politikou rozvoje eh, rozvoj není žádnou jaksi politikou pomoci. Jde v podstatě o uvědomění si rozdílů mezi různými regiony a snahou nějakým způsobem tyto rozdíly snížit. To znamená, že nejde tady o nějaké přímé eh, pomoci. Já si myslím, že tady bychom měli jednoduše trošičku více zdůraznit tu důležitost rozvoje v politice soudržnosti. Děkuji ještě Michal Tojer, prosím. Paní předsedkyně, já jsem se ze začátku nehlásil o slovo, ale poté v průběhu debaty jsem začal mít takový pocit, že bych přeci jenom něco měl eh, říci. Myslím si, že by bylo třeba určité pojmy vyjasnit a určitá stanoviska také jasně vymezit. Tady se hovoří o trhu jako příčině problémů. A tady vystávají zcela zásadní otázky regionální rozvoj, když já se na to podívám, tak tady hovoříme o hospodářských eh, nerovnostech, eh, které vedou jaksi k určitým eh, problémům a k nevyváženosti mezi jednotlivými státy. A poté když jsem na to podíváte, na tu současnou e, situaci, tak vlastně ta tendence e, rozvoje těch průmyslových regionů v posledních letech e, byla spíše negativní a my, my žijeme ve světě, který má stále méně a méně zdrojů, který se snaží zvyšovat blahobyt, snaží se eh, zvyšovat soudržnost a to na základě odloučení se od trhu nebo podpory trhu. Já si myslím, že to je něco eh, s čím já nemám, jak si, nebo nemohu příliš, eh, nemohu příliš souhlasit. Já nevím, já jsem tomu možná moc nerozuměl, když jste se kriticky vyjadřoval eh, k trhu. Ale myslím si, že tady bychom se neměli vrhat do něčeho, Eh, čemu nepříliš eh, nerozumíme, protože trh samotný vedl k navýšení blahobytu v Evropě jako celku. Některé regiony, které byly konkurenceschopnější, tak z toho vytěžily více. Některé regiony, které byly méně konkurenceschopné, tak z toho vytěžily méně. To jsou věci, které se týkají všech členských států, protože ve všech členských státech máme regiony, kterým se dařilo lépe a kterým se dali, dařilo hůře. A teď vlastně vyvstává ta otázka, v čem spočívá regionální e, politika. Já jsem velmi rád, že ve vašem dokumentu se o úkolu regionální politiky eh, hovoří jako o něčem, co spočívá na pomoci k seberealizaci. To znamená investovat do vzdělávacích institucí, dávat podněty tak, aby trh mohl fungovat eh, jako takový. To znamená, že to je to, v čem by měla spočívat regionální politika, protože to povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a to také zlepší situaci na vnitřním trhu. A proto by možná bylo smysluplné, paní předsedkyně, kdybychom se v podstatě třeba v tuto chvíli eh, vrhli do debaty s komisářem pro vnitřní trh a abychom hovořili o těch kritických eh, problémech, které my považujeme za kritické a dostali také přímou reakci od komise, abychom v podstatě věděli, o čem tady v podstatě hovoříme. Velice děkuji. A François? Hmm, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tato zpráva je zcela jistě velice zajímavá a je také dobře, abychom hovořili o těchto věcech. Je pravda, že jednotný trh pomáhá dynamičnosti ekonomik a také posiluje i potenciál, například i pro zvyšování životní úrovně Evropanů. Nicméně tento evropský jednotný trh zároveň ještě neobsahuje různé eh, prvky, které by, které by zajišťovaly jeho rovnováhu. Komise připravila různé um, nové aktivity, které mají posílit eh, vnitřní trh. Je důležité také neopomíjet solidaritu. A je také pravda, že pokud stavíte pouze na konkurenceschopnosti, tak nakonec ty bohatší regiony budou napřed a ty regiony, které jsou pozadu, budou dále pozadu. Čili je důležité, abychom zde měli různé prvky, které vyváží celý tento systém. Myslím si, že zatím je to určitý, eh, určitá um, slabina tohoto programu. Takže by bylo dobré, pokud by tyto prvky ještě byly do zprávy dále zahrnuty. Děkuji. Eh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já nevím, jestli paní jako chce něco říct. Ne, jenom jsem chtěla říct, že jsem se vyslechla všechny připomínky, Velice pečlivě jsem si je vyslechla, zaznamenala jsem si je. Lambertovi bych něco upřesnila, pokud jde o ty kategorie. mezidobí, když se nad tím zamyslíte, vidíte, že regiony dostávají podporu jenom jedenkrát v programovacím období, zatímco u té kategorie někde uprostřed, tam jde spíš o dlouhodobé posílení politiky soudržnosti, tak to vidím aspoň já. To je k bodu 6 a k těmto kategoriím. Mnohokrát děkuji. Tím uzavřeme rozpravu k této zprávě. A také bych chtěla kolegy informovat o tom, že lhuta pro pozměňovací návrhy, stejně jako u ostatních, je 3. února v 18 hodin. A také bych vás rada informovala o tom, že ty dvě další zprávy, o kterých jsme měli jednat dnes, a totiž zpráva pana Kajera o absolutoriu z roku 2009 a pana Karony o Evropě jako světovou destinací cestovního ruchu. Tam jsme se dohodli se zpravodaji, že se to pokusíme zařadit na pořád jednání zítra. A na ní bych vás rád informovala o tom, že proběhne setkání s maďarským předsednictvím. Pokud vím, tak pan ministr už je tady, takže můžeme přejít k bodu číslo 9 na pořadu jednání. Vážení kolegové, zaujměte prosím místa, protože zahájíme jednání. Máme tady ministra Tomáše Felegiho, který je ministrem maďarské vlády pro národní rozvoj a má na starosti politiku soudržnosti za maďarského předsednictví. Pan ministr pracuje v Bruselu, dnes má jednu schůzku za druhou. Doufám, že přežije ještě setkání s námi, ale pro nás je opravdu důležité vyslechnout si vás a doufáme, že v průběhu předsednictví budeme mít dobré vztahy. Vážení kolegové, začneme úvodním slovem pana ministra a potom může proběhnout výměna názorů, případně dotazy z vaší strany. Ráda bych všechny požádala, aby se usadili, abychom mohli začít. Ti z vás, kdo si chce jí povídat o něčem jiném, opuste prosím sál. Pane ministře, já myslím, že máte slovo. Okay. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, I hope everybody hears. Já doufám, že mě všichni slyší. Dobře. Než přejdu na maďarštinu, rád bych vás seznámil s prioritami maďarského předsednictví v této oblasti. Velice krátce se představím a vysvětlím vám, za co odpovídá Národní minister nebo Ministerstvo pro národní rozvoj v Maďarsku. Před sedmi měsíci jsme sestavili novou vládu, Vytvořili jsme také nové ministerstvo, Ministerstvo pro národní rozvoj, které má na starosti rozvoju politiku naší země, také energetiku, klima, dopravu, telekomunikace, zprávu státního majetku a veřejné zakázky. Tolik tedy pole působnosti našeho ministerstva a záležitosti, kterým se věnujeme. Já osobně mám na starosti otázku politiky soudržnosti a regionální politiku. A nyní přejdu na maďarštinu a seznámí vás s naším programem. Mnohokrát děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. debata na základě představení tohoto pátého programu soudržnosti, a my v podstatě mluvíme o období, které právě probíhá už teď v rámci tohoto programu. Chceme stanovit hlavní směry, které souvisejí s tímto programem i v návaznosti na jiné evropské politiky. Pokud jde o úlohu politiky soudržnosti, chtěli bychom to předat polskému předsednictví tak, abychom už za sebou měli určitý kus práce. A především, abychom ulehčili situaci po roce 2013. Politika soudržnosti je věc, o které se v členských státech v posledních letech hodně mluvilo na neformální úrovni, maďarské předsednictví věnuje politice soudržnosti skutečně velkou pozornost. Předseda vlády Orbán zahájil veřejnou debatu na toto téma a já mám tu čest, že vás mohu jménem maďarského předsednictví seznámit právě s cíly této politiky. Dámy a pánové, velice si vážíme vaší práce, sledujeme ji. Víme, že váš výbor se zasazuje za politiku soudržnosti a vaše stanoviska proto pokládáme za zdroj velké podpory pro naši činnost. Jsem toho názoru, že Maďarsko bude výborným partnerem pro veškerou činnost, která čeká parlament, radu i komisi. Maďarské předsednictví bude pravidelně informovat i členy vašeho výboru o naší činnosti. Máme zájem o to, aby politika soudržnosti získala větší váhu i v práci Rady EU. A na konci tohoto pololetí bychom rádi měli takový souhrn nejdůležitějších aspektů politiky a na závěrečném setkání bychom je chtěli předložit. K tomu budeme směřovat. V květnu se chystáme zajistit neformální zasedání ministrů, které se bude věnovat regionální politice a vítáme také zprávu k pátému programu politiky soudržnosti souhlasíme s návrhy, nicméně domníváme se, že některé postoje třeba dál sladit, aby to bylo v zájmu věci. Nyní bych se rád zmínil o některých klíčových otázkách. Na základě toho, co už jsme slyšeli, se dá říct, že udržení a modernizace politiky soudržnosti je v zájmu všech členských států. Na základě zkušeností i výzev, které nás čekají, se dá říct, že potřebujeme modernizovat jak politiku soudržnosti, tak eh, specifické aspekty, které je třeba zohlednit. Cílem politiky soudržnosti není rozdělovat. Politika soudržnosti je způsob, jak lépe rozdělovat prostředky. je dobrá a účinná tehdy, když je ku prospěchu všem zemím, které využívají tyto prostředky. Musíme zohlednit i cíle strategie 2020 a jejich uplatňování. A proto je důležité, aby kroky v oblasti infrastruktury vytvořily nezbytné předpoklady pro zlepšení konkurenceschopnosti průběhu implementace, přestože z důsledku krize máme málo zdrojů, musíme usilovat o účinnější využití těchto zdrojů. Musíme se zbavit zbytečné byrokracie, nařízení a předpisy musí být transparentnější a jednodušší. A současně bychom měli také zohlednit zásadu obezřetné zprávy prostředků. Kdybychom napomohli implementaci, znamenalo by to, že dojde také ke snížení nedostatků a nesrovnalostí v implementaci. Diskuze o jednotlivých strategických tématech nám může pomoct při zpracování legislativy se zohledněním specifických prvků a požadavků jednotlivých členských států. V průběhu našeho předsednictví bychom se proto chtěli zaměřit na tato témata. Abychom naplnili cíle strategie 2020 a vytvořili vazbu mezi fondy soudržnosti a národními reformními programy, eh, chceme se zaměřit na výsledky a chceme také zavést programy pobídek, abychom zvýšili účinnost a podpořili integrovaný přístup, koordinaci mezi fondy, abychom se také zaměřili na úlohu ESF v rámci politiky soudržnosti. Dovolte mi, abych vám krátce vysvětlil ty jednotlivé body. Aby bylo možné vyrovnat všechny tyto cíle se strategií 2020, abychom se pořádně zaměřili na naše cíle, musíme si ty cíle stanovit, ale musíme také zohlednit požadavky na národní, regionální a místní úrovni. implementace strategie 2020 a dohánění v jednotlivých oblastech se musí navzájem odpovídat. Maďarské předsednictví při implementaci, implementaci strategie 2020 považuje politiku soudržnosti za jednu z nejdůležitějších, ale ne výlučný prostředek. Kromě cílů v oblasti konkurenceschopnosti nesmíme ztrácet ze zřetele tradiční cíle politiky soudržnosti založené za solidaritě. Politika soudržnosti může hrát rozhodující roli tím, že zapojí regiony, do utváření budoucnosti Evropské unie. Tradiční přístup ze zdola nahoru je třeba uplatňovat i nadále, protože bez toho nebude možné naplnit strategické cíle. Domníváme se, že nejlepším příkladem je dobrá zpráva. To je nejlepší způsob, jak dosáhnout účinné politiky soudržnosti, přestože tato politika je soustředěna právě na strategii 2020, musíme stejně zohlednit konkrétní požadavky. A proto je třeba zohledňovat rozdíl mezi regionami. Protože bez silné politiky soudržnosti nebudeme moci zajistit silnou Evropskou unii. Musíme se soustředit na různá témata. Naše předsednictví proto považuje za velmi důležité, aby byly využity odvětvové politiky a aby mezi těmito sektoriálními politikami a politikou soudržnosti existovala rovnováha. Politika soudržnosti potřebuje také nadále do budoucna dobré a vzdělané politiky, kteří budou velmi spolehliví a budou mít také odborné vzdělání. Kromě toho je třeba podporovat již dosti vyvinuté regiony, které nicméně ale čelí jiným strukturálním problémům. A myslím si, že tady je třeba zohledňovat zájmy všech jednotlivých členských států. Co se týče posílení visibility, politiky soudržnosti, tak to je samozřejmě velmi důležité, ale je třeba zohlednit, že ten fakt, že se musíme soustředit na výsledky. A tady v, to, v této souvislosti je velmi důležité, abychom výsledky mohli dobře měřit a proto potřebujeme dobrý systém ukazatelů, který bude transparentní a který zcela jasně anebo nezávisle na dalších hospodářských procesech bude eh, měřit daleko lepší úspěchy. Bude to znamenat, že na místní úrovni i v celé Evropské unii bude politika soudržnosti mnohem důvěryhodnější. Abychom byli účinnější, musíme zavádět nové pozitivní pobídky. Z pohledu mechanismu kondicionality musíme mít stejné zacházení pro všechny členské státy. To musí být princip, který musí všichni dodržovat. Rovněž je důležité, abychom pobídky uplatňovali nejenom v politice soudržnosti, ale i v dalších oblastech politiky. Požadavky a sankce musíme využívat obezřetně, musíme řádně vyhodnotit příslušné důsledky. Politika soudržnosti je klíčovým nástrojem pro Evropu, pro evropskou integraci. A je také jedinou politikou v rámci integrovaného přístupu, která může přespět k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti a příslušných cílů v těchto oblastech. Může také pomoct vytvořit a posílit synergie ve všech politikách Evropské unie. Maďarské předsednictví varuje před veškerými kroky, které by vedly k tomu, že Evropský sociální fond vymizí z té sady nástrojů pro tuto politiku, protože my to vidíme tak, že krize zdůraznila význam využití komplexních přístupů. Méně rozvinuté regiony zápasí s celou řadou problémů, které jsou propojené, které jsou závažné a které je možné úspěšně řešit jen tehdy, když Evropský sociální fond zůstane v rámci evropské politiky soudržnosti. Abychom zvýšili účinnost a viditelnost jednotlivých kroků, Domníváme se, že musíme zvážit případné rozšíření kritérií pro způsobilost v rámci Evropského sociálního fondu. Pokud jde o implementaci, myslím, že se v zásadě zhodneme na tom, že musíme zjednodušovat. Musíme omezit administrativní zátěž v kontextu implementace těchto programů. A je velice důležité, jak toho dosáhnout. Protože při přehodnocení finančních předpisů se navrhuje určitý model implementace a kontrol, na který se odkazuje v páté zprávě o soudržnosti. V zásadě se projevil velký odpor v členských státech. O to důležitější je vyjasnit tyto věci a řešit je. průběhu šestiměsíčního maďarského předsednictví poneseme odpovědnost za celou řadu procesů. Musíme se zabývat také otázkami územního rozvoje. Musíme zjistit, jaká je situace v oblasti Evropy, jaké jsou vyhlídky. A pokud je o budoucnost Evropy, budeme mít na starosti přehodnocení územní agendy na evropské úrovni. Revize územní agendy je jedním z klíčových kroků územní oblasti. Byla schválena v roce 2007 a implementace rozhodně neodpovídá původním očekáváním. A toto patří ke strategickým úkolům našeho předsednictví zajistit, abychom provedli vyhodnocení této územní agendy. V průběhu tohoto vyhodnocení musíme pozornost zaměřit na zprávu a územní plánování – také vylepšení sledování jednotlivých činností a sledování implementace celé agendy. Přes územní agendu bychom chtěli upozornit na to, že abychom úspěšně implementovali strategii Evropa 2020, velkou úlohu budou mít také regionální a místní aktéři. Musíme položit základy pro dlouhodobou konkurenceschopnost jednotlivých oblastí. A to si vyžádá rozvoj ušitý na míru, který zohlední místní specifika. Územní soudržnost musí být také nedílnou součástí politiky soudržnosti. A my bychom chtěli právě toto zdůraznit v teritoriální nebo územní agendě. Polské předsednictví se hraje klíčovou roli v tomto ohledu při implementaci těchto dokumentů a při posílení vztahů s politikou soudržnosti pokud jde o rozhodování, stanovení politik, programování, plánování a implementaci, musíme uplatňovat územní přístup, a to v celém procesu. Musíme posoudit územní dopady, musíme sledovat výsledky, abychom realizovali priority územní politiky. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Další velká výzva, před kterou stojí jak Rada, tak tento parlament, je příprava na období po roce 2013. Můžeme zahájit proces spolurozhodování včas a smysluplným způsobem, pokud Evropská komise předloží návrhy legislativy v červnu 2011. Co nejdřív. Elizabeth, chtěla jste něco říct? Chci se jen přihlásit na seznam řečníků. Na závěr bych rád uvedl, že bych rád využil této příležitosti a ujistil vás o tom, že maďarské předsednictví je připraveno pomáhat ve vaší činnosti. A vítáme také vaši pomoc. Musíme ke všemu přistupovat společně abychom dobře připravili další období politiky soudržnosti. A rád bych zopakoval náš hlavní slogan Bez silné politiky soudržnosti nebude silná Evropa. Takže silná Evropa je vlajková iniciativa maďarského předsednictví. Silnou Evropu si nedokážeme představit bez konkurenceschopných ekonomik a konkurenceschopné společnosti a politika soudržnosti je základním požadavkem, abychom toho dosáhli. Mnohokrát děkuji a těším se na vaše dotazy. Velice děkuji, pane, eh, pane ministře. Většinou zde nebývá taková velká pozornost a takové velké ticho, takže jsem si jistá, že nyní bude následovat celá řada otázek a komentář. Nejprve Konstanc Kret, který je, který je koordinátorem za skupinu socialistů v našem výboru. Děkuji. Danke, Herr Minister, für Ihre Einführung. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Když bych začala vaší poslední větou, to znamená, že bez silné politiky soudržnosti nebude existovat silná Evropská unie jako moto maďarského předsednictví, tak já se ptám, proč v tom proč v programu maďarského předsednictví, který jsme dostali minulý týden ve Štrasburku, není ani jednou slovo soudržnost. Ani jednou se to tady v tomto programu nezmiňuje. Hovoří se tady o podunajské strategii, to je asi to jediné, co by tak trošičku mohlo souviset s politikou soudržnosti. Nicméně já bych byla opravdu byla ráda, kdyby tady v tomto programu politika soudržnosti hrála tu roli, o které jste právě tady hovořil. Já vám samozřejmě velmi děkuji za to, že vy jste o politice soudržnosti hovořil jako o důležitém eh, tématu. My jsme teďka, teď v tuto chvíli na křižovatce a musíme se rozhodnout, jakým směrem se budeme ubírat. A proto by mě zajímalo, co budete v následujících šesti měsících dělat proto, aby jste se mohli spolu podílet na organizování nového rozpočtového období po roce 2013. Co uděláte proto, nebo já já si ještě eh, vzpomínám na to, že jste hovořil o vyváženosti sektoriálních politik s politikou soudržnosti. Znamená to tedy, že pro vás také existuje, nebo si dovedete představit, že by politika soudržnosti byla rozdělena na několik sektoriálních politik, anebo, eh, si, nebo to bude vypadat jinak, nebo ta politika soudržnosti zůstala jako jeden celek. Bohužel jste nehovořil o tom principu partnerství, to znamená o spolupráci mezi eh, místními zástupci, protože to je pro nás eh, poslance Evropského parlamentu velmi důležité pro budoucí vytváření politiky soudržnosti a dále. Několikrát jste hovořil o zjednodušování postupů, což je něco, o co se tady již několik let snažíme, minimálně to v posledních letech podporuje potřebujeme. Máte nějaké konkrétní plány, jak eh, toho docílit, nebo jak se k tomu budete eh, stavět. Eh, hovořil jste o tom obecně, jako o budoucí vizi, nebo máte konkrétní plány a nápady? Děkuji. Thank you, Constance. Laszlo Surian, please. Děkuji, Konstancní. Pan Laszlo Surian. Mm, děkuji. Já mám následující otázku. Týká se to vlastně toho, co právě zaznělo. Když se rozpočtový výbor snaží o to, abychom dokázali ochránit všechny prostředky pro politiku soudržnosti, tak nám to často bývá vyčítáno, nebo často býváme kritizováni. Ale jde o to, že Kontrolní orgán poté nachází velký počet chyb. A já se domnívám, že ty chyby většinou pramení z nadměrné byrokracie. Když bych eh, to chtěl posunout trochu do usměvnější rodiny, eh, do roviny, tak můžu říci, že se trošku hodnotí estetická hodnota, eti, pardon, asi etická hodnota a někdy jsou zde i um, určité pochybnosti o korupci. Chtěl bych se zeptat, jak na to chce předsednictví reagovat. A také se ještě připojím k, těm, kteří volají po větším zjednodušení, což by také vedlo k větší transparentnosti. Myslím si, že i u nás eh, v rozpočtovém výboru by, po, by potom, bychom potom tuto politiku mohli snadněji podporovat. Děkuji. Vážený pane ministře, eh, dovolte, abych vás také přivítal a uvítal možnost položit vám pár otázek. Chtěl bych ocenit, eh, že jste zmínil důležitost dobudování infrastruktury pro eh, zvláště nové členské státy, protože tím dojde k posílení konkurenceschopnosti. Ale zmínil jste ve svém úvodu také specifické aspekty kohezní politiky, kromě těch cílů. Zdali byste tyto specifické aspekty mohl nějakým způsobem charakterizovat. Ehm, druhá věc, druhá otázka. Ehm, zmínil jste a podle mého názoru velmi správně důležitost kontaktu ehm, s místními a regionálními samosprávami v této diskuzi o budoucnosti kohezní politiky. Když jsem se podíval na návrh důležitých akcí v průběhu vašeho předsednictví, Ehm, nevidím tady žádný nějaký velký meeting nebo, nebo schromáždění těchto, těchto samozpráv pro diskuzi s vámi jako s předsednictvím, kromě kohezního fora, které je koncem, koncem ledna. Uvažujete s nějakou takovouto akcí? Maybe byste se k tomu chtěl hned vyjádřit, nebo ještě počkáme na další otázky? Chce... Dobře, takže ještě budeme pokračovat. Takže Kelin Delinau, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych zde uvítat eh, zástupce maďarského předsednictví a mám na něho několik otázek. Vidím, že, jste zde, že zde velkou roli hraje také otázka měst. Myslím si, že je důležité, abychom pokročili s programem, který se týká urbanismu za maďarského předsednictví. V současnosti Musíme řešit takové věci, jako je třeba oteplování klimatu, změny klimatu, řešíme otázky účinnosti energií, takže mě by zajímalo, jak se budete soustředit třeba na tuto otázku, která souvisí e, s účinností energií. Dále jste také hovořil o zprávě. Komisař Hahn obhajuje úlohu měst Máte stejný názor? Myslíte si, že právě města budou mít eh, hlavní úlohu, když budeme bojovat s klimatickou výzvou? Takže zajímá mě, jakou budou mít eh, úlohu města, co se týče třeba i přístupu k financím nebo co se týče finan- eh, hospodaření s financemi. Pak mám ještě otázku týkající se ukazatelů. Já Pocházím eh, z regionu Ile-de-France, což je jeden z nejbohatších regionů ve Francii a i tam však narůstají nerovnosti. I v rámci tohoto regionu se rozevírají ty nůžky, takže mě zajímá, zda během maďarského předsednictví budete také přeskoumávat otázky, které se týkají HDP,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 politika soudržnosti je v každém případě nejdůležitějším prvkem naší práce. A jistě během maďarského předsednictví zažijeme některé milníky, které se týkají právě politiky soudržnosti. Já doufám, že Evropský parlament, stejně jako náš výbor, budou pro vás dobrým spolupracovníkem a partnerem. Moje otázka. Jak se stavíte k páté zprávě soudržnosti a e, k otázce nezávislosti strukturálního fondu. Měl by být nezávislým či ne? E, zabýval jste se tímto tématem či ne? A druhá otázka, jak vnímáte vy regionální spolupráci v souvislosti s, politi- s politikou soudržnosti? Jde v podstatě o prostředky, které by měly být dány k dispozici pro stanovené strategické cíle? A nebo si myslíte, že to vůbec není ten správný rámec pro naší práci? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Děkuji. Děkuji za všechny otázky, které jste mi položili. Abych byl upřímný. Paní Kre, to, co jste řekla k té otázce našeho programu a k tomu, že v našem programu nenacházíte slovo politika soudržnosti, já v podstatě mohu pouze zopakovat to, co jsem řekl na úvodu nebo v úvodu. A mohu to opravdu udělat s naprosto čistým svědomím. 17. listopadu, když maďarská vláda se poprvé sešla s komisí a v lednu jsme, se takové setkání odehrálo opět, tak chci říci, že během těchto dvou setkání politika soudržnosti byla jedním z nejdůležitějších témat, o kterých jsme hovořili. To znamená, že jsme opravdu pravidelně podávali důkazy toho, že je pro nás politika soudržnosti opravdu velmi důležitým tématem. Mohl bych to pouze zopakovat. my v každém případě vnímáme politiku soudržnosti jako jeden z nejdůležitějších nástrojů, strategických nástrojů, které máme k dispozici a které podporují tradiční integrační politiku, která se zakládá na principu solidarity a kromě toho také podporuje posílení, konkurenceschopnost, posílení konkurenceschopnosti v Evropské unii, což je samozřejmě opět velmi důležité téma. A proto je politika soudržnosti velmi důležitým tématem a bude velmi důležitým tématem E, pro celé maďarské předsednictví. To znamená, že je to třeba vnímat jako něco, co se průřezově horizontálně bude odrážet ve všech otázkách, kterými se budeme zabývat. Já jsem e, zmiňoval různé věci, hovořil jsem o rozvoji infrastruktury a také jsem hovořil o tom, že politika soudržnosti se zakládá na principu stejného zacházení se všemi subjekty. Integrace není samostatným nezávislým eh, tématem, který nemá vazbu na nic jiného. Musíme se zabývat i otázkou konkurenceschopnosti. To je jediné, co bych v podstatě k tomu v tuto chvíli mohl říct v souvislosti tedy s tím sešítkem, který představuje náš program. Věřte mi opravdu, že politika soudržnosti bude hrát klíčovou roli během našeho předsednictví. Ta se bude odrážet nejen v podunajské strategii, ale také v romské strategii a o tom jsme také hovořili a to se bude v každém případě odrážet v naší práci. V tuto chvíli si myslím, že se již mohu vrhnout na vaši druhou otázku, co se tedy týče návrhu rozpočtu pro další rozpočtové období. Já zde podporuji vaše, váš druhý názor, to znamená eh, rozdělení, to znamená sektoriální sektorové rozdělení v rámci politiky soudržnosti. Rád bych zdůraznil dvě věci. Jedna se týká energetické struktury, to znamená, že je třeba posílit tento druh infrastruktury a tady musíme zohlednit potřeby tohoto odvětví, které musí být zohledněny také v rámci politiky soudržnosti. Já si myslím, že tady ten náš manévrovací prostor v rámci maďarského předsednictví v průběhu následujících šesti měsíců, co se tedy teď týče toho rozpočtového období po roce 2013, tak tady se budeme pohybovat v prostoru toho i stanoveného finančního rámce v rámci ECOFINu. Bude to méně záviset na těch specifických eh, politikách. Já v každém případě souhlasím s vámi, když říkáte, že tyto politiky musí nějakým způsobem být zohledňovány. Nicméně se to bude spíše odehrávat, eh, ta rozhodování se budou odehrávat v rámci ECOFINu. náš postoj, již jsem o tom hovořil, je takový, že my se budeme snažit podporovat eh, důležitou roli politiky soudržnosti při rozhodování o rozdělování rozpočtových prostředků. Samozřejmě, rozpočet je důležitý, s tím já souhlasím a hraje klíčovou roli. Je třeba stanovit priority, politiky soudržnosti. A ty my jsme se eh, stanovili. A chci také říci, že po skončení maďarského předsednictví budeme dále naše stejné postoje zastávat i z pozice již nepředsednického státu. Myslím si, že tímto jsem odpověděl na vícero otázek. A co se týče přístupu k systému, co se týče přístupu k postupům a k mechanismům existujícím, hlavně v druhé fázi cyklu. Tady jde vždy o dosti riskantní věc. A na to jste se také konkrétně ptali. My si myslíme, že ty změny se musí týká, týkat hlavně budoucnosti, protože více letý systém, který by byl rozdělen poté do jednotlivých postupů, to si myslím, že by bylo trošičku riskantní. Myslím si, že by to také mohlo způsobit spoustu škod, které by pro uh, náš každodenní život byly velmi negativní. Proto, když se díváme uh, do budoucnosti, tak musíme přemýšlet dlouhodobě nebo z dlouhodobého hlediska. Doufáme také, že neformální ministerská schůzka, která se odehraje v květnu, povede ke koncenzu v této otázce. Samozřejmě, že jsou s je s tím spojena spousta otázek, ke kterým se v tuto chvíli nemohu vyjadřovat. Nicméně, co se týče té otázky kondicionality, tak ta samozřejmě s tím také souvisí, protože je třeba znovu vymyslet logiku eh, celého tohoto systému. Je třeba zaměřit se na eh, ty zdroje, které budou pro nás klíčové, protože půjde o zdroje, které bude třeba využívat co nejefektivněji a budeme muset také zajistit naprostou transparentnost při užívání těchto zdrojů. Dovolte mi, abych zde zmínil to, co řekl pan Šurian, co se týče tedy teď té zprávy účetního dvora. Ve zprávě z roku 2009 se hovoří o množství chyb v porovnání s rokem 2008 a ten počet pro rok 2009 byl daleko, daleko nižší. To znamená, že vidíme, že ten systém opravdu je fungujícím systémem. A proto doufáme a myslíme si, že všechny iniciativy, se kterými přišla komise se staly iniciativami, které si zaslouží důvěru a tu důvěru také mají. A na to musíme také dále pracovat. Zastáváme ten názor, že v tuto chvíli nepotřebujeme žádné drastické změny, protože minulost ukázala, že ten systém, systém jako takový poskytuje dost velký manevrovací prostor na zlepšení a změny a k těmto zlepšením také dochází. To znamená, že my nepřemýšlíme o žádných revolučních zvratech či změnách v tuto chvíli. Další téma, které jste zmínili, to je to téma HDP. My podporujeme tu myšlenku, aby na celoevropské úrovni na základě parity se dál, dále docházelo eh, k rozdělování. Maďarské předsednictví tuto myšlenku dále podporuje. To nicméně nevylučuje v tuto chvíli to, aby členské státy pracovaly také s jinými ukazateli, nebo aby v podstatě pomocí dalších ukazatelů skompletovaly ukazatele, na základě níž se provádí hodnocení. Jde samozřejmě o to získat ukazatele, které budeme moci používat pro všechny státy Evropské unie jde o ukazatele, které budou měřit výsledky na různých úrovních. A na různých úrovních budou existovat různé ukazatele. V tom, co jsem právě řekl, nebo z toho, co jsem právě řekl, si myslím, že všichni musí získat ten dojem, že je pro nás samozřejmě spolupráce s místními samozprávami a partnery naprosto zásadní a my s nimi počítáme. Hovořil o tom také pan Vlasák budeme o tom také hovořit na neformální ministerské schůzce a hovořili jsme o tom v minulosti a budeme o tom dále jednat i v budoucnosti. A já se postarám o to a slibuji, že se tomu budu věnovat a také vám dodám zpětnou vazbu z těchto jednání. To znamená, to bude v každém případě téma, které zařadíme na náš pořad jednání a já vás potom budu informovat o výsledcích. Jenom takovým e, způsobem ten systém bude kompletní a proto je to téma, které musíme zohledňovat a nesmíme na něj zapomínat. Jsem si jistý, že maďarské předsednictví souhlasí s tím, že v rámci politiky soudržnosti rozvoj měst bude v budoucnosti hrát větší nebo důležitější roli. Myslím si, že je třeba v každém případě zohledňovat specifické charakteristiky jednotlivých států protože samozřejmě je třeba chránit manévrovací prostor všech jednotlivých zemí. My navazujeme na iniciativy španělského a belgického předsednictví. To znamená, že budeme dále podporovat politiku soudržnosti stejně jako rozvoj měst, což jsou vlastně dvě věci, které se navzájem podporují. Tady bych ještě chtěl upřesnit, no, paní poslankyně se ptala, že to bude tedy ten způsob, jakým budeme postupovat kapcsolatban. Eh, Pokud je o politiku pro změnu klimatu, to je velice dalekosáhlá otázka. Rozhodně se týká politiky soudržnosti. Ovšem dnes asi není plně vhodné místo pouštět se do této oblasti. Já jsem dnes dopoledne začal slyšením o politice pro změnu klimatu. To byla první věc, kterou jsem se dnes zabýval. A podrobně jsem účastníky seznámil s prioritami maďarského předsednictví a s programem v oblasti změny klimatu. Domnívám se, že toto bude rozhodující otázka pro následující desetiletí v Evropské unii. A bude také určující pro to, jakou linii si zvolíme. Politika pro změnu klimatu se pojí také s požadavky na další rozvoj. To bude průřezová záležitost pro všechny politiky. Všechny tyto aspekty proto musíme řešit ve všech politikách. Proto musíme zachovat koordinovaný přístup. A do politiky soudržnosti budeme muset integrovat kritéria, která zpracujeme na základě diskuzí v nadcházejících měsících. V politice pro změnu klimatu nás čeká diskuze, koordinační činnost, potrvá to několik měsíců, proběhne summit v Jižní Africe – Evropská unie se musí připravit společný postoj ještě před tímto summitem. A zatím máme ještě daleko k tomu, abychom měli jednotnou politiku v této věci. To bude paralelní proces. Musíme zajistit kompatibilitu, protože politika soudržnosti hraje důležitou roli, klíčovou roli v celé Evropské unii, v tom smyslu, že je to jediná skutečně integrovaná politika. na které můžeme využít jednotlivé synergie. A můžeme toho využít k posílení těchto synergií, aby byla Evropa konkurenceschopnější. A já myslím, že to též platí i pro cestovní ruch. rozvoj cestovního ruchu. Abych reagoval i na tuto otázku. Jak už jsem říkal, opravdu se domníváme, že priority, které předpokládá strategie 2020 a také konkurenceschopnost členských států a politika, která nám pomůže vytvořit silnou společnost, musí být zohledněna v politice soudržnosti. Tento krok prostě musíme udělat. Je to otázka, která je také zaměřená na partnerství na úrovni EU, na regionální, na místní úrovni. Všichni musí spojit cíly, všichni musí spolupracovat s cílem naplnit tyto cíle a my si myslíme, že toho dokážeme využít jako jakýsi integrační aspekt pro budoucnost. Já myslím, že můžeme přejít k druhému kolu otázek. Vážení kolegové, zbývá nám 15 minut a máme sedm žádostí o slovo. Buďte proto opravdu struční. Pak dáme ještě panu ministrovi možnost realizovat a odpovědět. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru felicitări pentru... Paní předsedkyně. Velmi rád bych poděkoval panu ministrovi za to, že k nám přišel. Myslím si, že s ním sdílíme jeho postoj a důležitost, kterou přikládá politice soudržnosti. Co se týče té teritoriální nebo územní dimenze, v tomto dokumentu Vidíme tedy, jaké jsou hlavní cíle a také eh, všechna setkání nebo aktivity, které se budou odehrávat v následujících měsících. Hovoří se tady o té teritoriální územní agendě. A já bych rád věděl, zdali byste nám mohl něco přesněji říci o e, něco více říci o teritoriálních aspektech politiky soudržnosti. Vă mult, domnule ministru. Apreciez Pane ministře, já jsem opravdu velmi spokojený, protože vidím, že maďarské předsednictví se nechce vzdát podpory kohezního fondu a strukturálního fondu. V první řadě, co se týče přeshraniční politiky, vy jste zmínil spoustu aspektů, ale nezmínil jste přeshraniční politiku, protože existují regiony, které eh, které čelí velmi velkým výzvám rozvoje a to také patří do politiky Evropské unie. Většinou se jedná o nejchudší regiony ve státech, jde tedy o pohraniční regiony. A já jsem se chtěla zeptat, zdali maďarské předsednictví přemýšlelo o tom, jakým způsobem bude podporovat právě pohraniční oblasti. Za druhé, otázka vizibility politiky soudržnosti a jakým způsobem tuto politiku nebo tuto vizibilitu posílit a zvýšit. Rád bych věděl, jaké plány má maďarské předsednictví na to, nebo proto, aby se vizibilita zvýšila. Děkuji. Děkuji, není pan Angurakis. Eh, eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dvě otázky na pana ministra. V první řadě. nehovořil o tom, že je důležité stanovit kritéria, aby i efektivita politiky soudržnosti byla měřitelná protože my potřebujeme také vědět, zdali tato politika vůbec má nějaké výsledky. Já nevím, pane ministře, možná, že jste o tom hovořil a já jsem to eh, nevyslyšel z toho vašeho projevu. Pokud se o tom hovořil, mohli byste mi prosím zopakovat, jaká kritéria budou užívána? Já si myslím, co se týče eh, tedy té druhé mé otázky, myslím si, že je třeba být velmi, velmi opatrný v případě sankcí. To znamená, jak budou uvalovány sankce v případě, že nebudou splňovány cíle. Thank you, eh, Mr. Tremopoulos. Děkuji, nyní pan Tremopoulos. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vaše země, stejně jako má země, Řecko patří k těm zemím, které velmi trpěli a stále trpí hospodářskou a sociální krizí. Teď se v podstatě eh, potýkáme ještě s ekologickou krizí a vy jste o klimatických změnách ani nehovořil. A sám jste to zmínil. Komise předložila text pod názvem nebo s názvem, že regionální politika podporuje eh, rozvoj venkova. Existují tady dvě priority. Eh, těžba uhlí udržitelný rozvoj a průmysl nebo výroba, která je šetrná k životnímu prostředí. To znamená, že tady jde o větší ekologičnost, o zelenou výrobu, o zelenou spotřebu. A teď má otázka. Jaké priority jste si stanovili vy v rámci regionální politiky v souvislosti s tím, abychom jednali v souladu s ochranou jak průmyslu, tak také ochranou životního prostředí. Děkuji. Thomas Deutsch. Tisztelt miniszter úr, kedves elnök asszony, tisztelt képviselő. Velice děkuji, vážený pane ministře, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, vážení poslanci, vážení posl- poslankyně. Chtěl bych eh, zde převítat pana ministra a chtěl bych se k tomu ještě trošku eh, vyjádřit. Asi před 20 eh, před určitou dobou, kdy jsem hovořil s ministrem, tak jsme hovořili o tom, jak udělat s Maďarska svobodnou zemi. To už je tedy několik let a vůbec jsme tehdy nepomysleli na to, že vlastně ta, nakonec tedy se to podaří a že vy vlastně jednou zde budete zastupovat vládu Maďarska a že já budu e, zde e, v Evropském parlamentu a budu se vás na něco ptát. Myslím si, že je velice důležité, aby se Evropa sjednotila, aby se jednotlivé části zbližovaly. Pane ministře, vy máte zkušenosti s politikou soudržnosti a chci se zeptat na následující věc. Chtěl bych pochválit tento program. Souhlasím s tím, že kladete důraz na plnění cílů strategie 2020. E, národní programy jsou na členských státech. Členské státy je musí e, při, e, připravit a také i regionální a místní orgány. Takže jak zajistíte, aby, zde, aby, se to, vlastně bylo, aby to bylo v souladu s těmi cíli strategie 2020? Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Rád bych vám poděkoval za vaší prezentaci a rád bych vám také popřál mnoho úspěchů během vašeho předsednictví. Pane ministře. V období 2007 až 2013 regionální politika počítá s přibližně 100 přibližně se 180 milionami euro a je na druhém místě. Já pocházím z ostrova, z Madejry. 30 let jsme nesplňovali více, jak, jak 40 eh, rozvoje eh, Evropské unie. A díky všem evropským eh, dotacím a evropským programům se nám podařilo kvalitu života v našem státě navýšit. Pane ministře, vy jste hovořil o řízení jako takovém. A já jsem se vás chtěl zeptat, jakým způsobem chce maďarské předsednictví zlepšit eh, řízení politiky soudržnosti a jakým způsobem konkrétně budete podporovat místní iniciativy? Elisabeth Schroeder, please. Elisabeth Schroeder, prosím. Yeah. Uh, Děkuji. Děkuji, pane ministře. Já bych se ráda zmínila nebo v podstatě řekla něco k té podunajské strategii. Já se k ní vyjadřuji velmi ráda. Je to velmi napínavá strategie pro nás a to z dvou důvodů. Z vašeho programu jsem vycítila já, že je pro vás ochrana životního prostředí právě v této souvislosti důležitější Nicméně je to v rozporu s eh, některými dalšími programy a já bych byla velmi ráda, aby se se k tomu vyjádřil. Eh, kromě toho v té podunajské strategii existují nové aspekty. Jde tady o makrospolupráci na eh, místní a regionální úrovni a já se ptám, kde na to vezmeme peníze. Vy jste přemýšleli o nějakém přerozdělení prostředků mezi cíly 1 a 2 a cíly 3, to znamená, chcete více peněz pro cíl 3, protože tyto úkoly považujete za velmi důležité. Já bych ráda věděla, zdali máte tedy tady nějaké nápady a zdali chcete přerozdělit ty prostředky podle jiných priorit. A ještě Jan Olbricht. E, Děkuji, pane ministře. Chtěl bych především e, jako zástupce Polska poděkovat a chtěl bych vám také popřát účinné předsednictví. Pro nás je to také nesmírně důležité, aby vaše předsednictví bylo úspěšné, protože nás čeká rok, kdy za tím kormidlem budou dva eh, země, nebo dvě země východní Evropy. Mám dvě takové odborné nebo technické otázky. Za prvé, co si myslíte o, nebo jaké má předsednictví stanovisko, co se týče eh, časové perspektivy? Má to být pět, sedm nebo deset let pro plánování, protože to bude mít velký dopad na politiku soudržnosti. Chápu, že nás ještě čekají jednání, která se týkají délky tohoto období a zajímá mě, zda má na to maďarské předsednictví již vyhraněný názor. Pak mám ještě druhou takovou technickou otázku. Co se týče prvního návrhu nařízení, který se týká eh, politiky soudržnosti, myslíte, že to stihnete ještě za svého předsednictví? Chtěli byste to dokončit během svého předsednictví? A nebo eh, byste preferovali nejprve počkat, až budou učiněna ta finanční rozhodnutí. Je to také důležité, protože příští měsíce koná fórum o soudržnosti a zajímá mě tedy na to názor maďarského předsednictví. Děkuji. Eh, Velice děkuji za všechny dotazy. Ještě předtím, než přistoupím k odpovědím, tak bych vám chtěl poděkovat za dobrou vůli, kterou vyjadřujete a také za to, že nám všichni přejete eh, mnoho štěstí. Chtěla bych vám za to poděkovat a myslím si, že to také pro nás bude důležité. Jedná, eh, beru to tak, že vlastně eh, my jako Maďarsko se ujímáme předsednictví poprvé, co by novější země členské unie. Je důležité, abychom přistupovali ke všem věcem konstruktivně, Eh, také samozřejmě s vámi budeme spolupracovat a doufám, že ta spolupráce povede k úspěchům. Chtěla bych vám slíbit, že máme sice k dispozici pouze eh, nyní krátkou dobu, takže pokud se nevyjádřím nyní ústně, tak vám všem odpovím písemně. A ještě vám chci říci, že pokud budete Eh, chtít, tak mě můžete přizvat na své schůze a já, pokud to bude možné, tak eh, velice ochotně s vámi proberu podrobně veškeré věci, veškerá témata, ke kterým teď se bohužel nemohu vyjadřovat příliš podrobně, i když by si to ta témata jistě zasluhovala. Bohužel máme pouze omezený, omezený čas a e, ta témata jsou nesmírně rozmanitá. No a nyní se již tedy vyjádřím k těm otázkám, které zazněly. Maďarské předsednictví se domnívá, že podmínky jsou velice důležité pro politiku soudržnosti, pokud má být úspěšná. A úspěšnost politiky soudržnosti právě také závisí na tom, jak, ty, jak ta pravidla nastavíme. O tom jsem trochu už hovořil v úvodu, ale chtěl bych to ještě znovu podtrhnout. Také zdůrazňuji, že je důležité, abychom zde měli rovné zacházení. Týká se to tedy provádění pro, celého další, pro celé další období. Během provádění prostě nelze měnit pravidla, protože to by celou tu logiku zvrátilo. Ať už hovoříme o politice soudržnosti obecně, tak o předělování zdrojů. A myslím si, že to samé se týká sankcí. Domnívám se, že maďarské předsednictví nemá za úkol předkládat nějaká konkrétní návr- návrhy, které se týkají sankcí nebo nových pravidel. Chtěli bychom spíše vypracovat určitý rámec, který dovolí další diskusy, kterou povedou členské státy. A právě členské státy mohou schválit například sankce nebo nějaké úpravy. Takže je důležité, abychom zde rozlišovali, abychom si uvědomili, že maďarské předsednictví má jinou úlohu, než eh, má třeba maďarská vláda. Nechci teď hovořit o tom, jak, jaké má Maďarsko tedy návrh, eh, názory, třeba na radě, protože se zastupuje maďarské předsednictví a nikoli Maďarsko jako zemi. Já zde působím jako čestný makléř, jako vyjednavatel, eh, budu usilovat o konsensus a budu usilovat o to, tedy aby byla plněna ta stávající pravidla, aby zde byl celý ten systém, který se týká jak podmíněnosti, tak i sankcí. V této souvislosti je také důležité mít dobrý systém zprávy a řízení. Musí to být takový systém, který bude vycházet, nebo který bude v souladu i s eh, rozhodnutími ministrů financí. Máme zde úkol bojovat s krizí a zároveň usilujeme o e, vypracování nových finančních výhledů. To by také mělo být ještě doplněno novým systémem zprávy a řízení, který musí být dobře začleněn do celého rámce politiky soudržnosti. Domnívám se, že je důležité, abychom zde měli jasný systém zprávy a řízení, který bude komplexní, který bude také zahrnovat finanční systémy, finanční režimy a který také zahrne veškerou legislativu. Maďarské předsednictví bude usilovat také o ekonomický růst, o vytváření pracovních míst, o zvyšování zaměstnanosti. Toto vše jsou velice důležité úkoly. Takže i tím pádem budeme jaksi orientovat politiku soudržnosti a územní agendu. Budeme je případně upravovat eh, nebo modifikovat tak, abychom dokázali posílit tyto cíle. Budeme se soustředit také na takzvaná zelená pracovní místa a na politiku nebo na ekonomiku, která bude šetrná k životnímu prostředí. Maďarské předsednictví se bude snažit eh, představovat eh, tyto nebo promítat tyto cíle do všech oblastí politiky. Potřebujeme vytvářet pracovní místa, potřebujeme vytvářet hodnoty, musíme zde mít ekonomiku, která bude založena na produkci. Domníváme se totiž, že krize vlastně snížila tu produkci v Evropě. Domnívám se, že evropští občané si zaslouží růst ekonomiky a nová pracovní místa. Měli bychom obnovit eh, tu produkční schopnost Evropy. To by pak mělo dopad i na oblast daní, na oblast eh, hospodářské soutěže nebo konkurenceschopnosti. Myslíme si, že to by bylo jednou z cest, jak ven z krize. Dále jsou zde nové ekonomiky Čína, Brazílie, Indie. A tyto země nám ukazují příklad toho, jak je takový přístup, jak je taková cesta důležitá, že je důležité klást důraz na produkci. Mělo by to možná být takovým hlavním motem, které, kterým se budou řídit veškeré naše kroky. Dále zde padla otázka na to, jak zlepšit viditelnost politiky soudržnosti. Souhlasím s tím, že tato politika musí být zlepšena, nebo že ta viditelnost musí být zlepšena. Souvisí to také například se zjednodušením postupů, s transformací programů. Toto vše by totiž výrazně zvýšilo viditelnost politiky soudržnosti. A například během eh, naš, nebo v našem národním programu jsme učinili různá, různé úpravy během toho minulého období a tím se nám podařilo výrazně zlepšit viditelnost politiky soudržnosti i politiky rozvoje v Maďarsku. Souvisí to i také se zviditelněním role evropských fondů. Je to důležité na místní a regionální úrovni. Právě na těchto úrovních by mělo být zřetelně vidět že k některým financím nebo k některým projektům došlo v rámci eh, celoevropského kontextu, nebo že jsou to projekty, které mají eh, celoevropský roz, rozměr, čili to jsou určité aspekty, které musíme dále zdůrazňovat. Je důležité, abychom zdůrazňovali roli Evropské unie, a to zejména v nových členských státech. Pak jste položili otázku, která se týká strategie pro Podunají. Souvisí to také s územní soudržností. Podle mého názoru jsou zde tři velice důležité programy, které se připravují. Připravují se na únor, březen a květen. V těchto měsících se budou konat velice mm, odborná, odborné schůze nebo schůze na vysoké úrovni, které se budou týkat právě cílů maďarského předsednictví a budou zaměřeny na politiku soudržnosti jako takovou. Bude se konat dvoudenní setkání ministrů, budeme hovořit například o hodnocení územní agendy, budeme eh, usilovat o analýzu různých zjištění a také zahájíme revizi územní agendy. Nakonec to všechno na březnovém setkání těto ministři budou schvalovat. Nechci hovořit eh, o všech podrobných aspektech, ale mohu vám slíbit, že ještě než se bude konat v květnu schůzka ministrů, tak eh, budu už znát výsledky a budu vás moci informovat o výsledcích jednotlivých kol jednání. A poté, co tedy se odehraje setkání rady, tak eh, vás také budu informovat podrobněji o jednotlivých výstupech. A tedy ještě co se týče konkrétně té strategie pro Podunají, tak eh, my se nechceme soustředit pouze na aspekt ochranu životního prostředí. My to chápeme šířeji. Domníváme se, že se jedná o politiky, které mají eh, celkově zlepšovat situaci v makroregionech a týká se to nejenom životního prostředí, ale třeba i rozvoje místních ekonomik a také rozvoje cestovního ruchu, což třeba pro Maďarsko je velice důležité. Pak jsou zde ještě další ekonomické aspekty, například zlepšení splavnosti Dunaje. A samozřejmě, že stále budeme brát v úvahu také otázky, které se týkají ochrany životního prostředí. Strategie pro Podunají začala 19, nebo byla vlastně schválena první, kdy se poprvé setkala zvláštní pracovní skupina a doufáme, že tedy do června 2011 se eh, ta strategie bude finalizovat na radě ministrů. To znamená, že vlastně až se bude maďarské předsednictví chýlit ke konci, tak by zároveň eh, měla už být téměř hotová strategie pro Podunají. Máme tedy před sebou zhruba necelých šest měsíců, které využijeme k mm, různému vypilování jednotlivých detailů této strategie, budou to spíše technické detaily a nakonec eh, by to tedy všechno měla schválit Rada ministrů, eh, která se setká v červenci. Děkuji vám, eh, že jste mi dali k dispozici tolik času. Děkuji, děkuji za upřímné a informované odpovědi na naše otázky, reakce, naše připomínky. Jistě vítáme spolupráci, vítáme skutečnost, že jste připraven přijít mezi nás, informovat nás, ale myslím, že mohu také říct, že počítáme s tím, že se postaráte o to, že parlament bude řádně zastoupen na činnosti rady. Protože teď pracujeme na základě nové smlouvy a já myslím, že tím se také otevírají další cesty pro spolupráci mezi radou a parlamentem. Zejména stojíme před celou řadou významných výzev, které jsou zajímavé jak pro vás jako předsednickou zemi, tak pro nás jako parlament. Takže ještě jednou mnohokrát děkujeme. Přejeme vám hodně zdaru a hodně sil. Je jasné, že to nebude snadné, ale myslím, že vás také můžeme podpořit. Většinu z toho, co jste říkal. Mnohokrát děkuji. Než odejdete, ještě bych ráda oznámila, že bod 6, což je stanovisko pana Karony, probereme zítra po hlasování, takže pokud vás to zajímá, zítra po hlasování přijde na řadu zpráva.